Good day, everybody. Buongiorno, come stai? Good day, everybody. Thank you for being here. And let's get started. Dobrý den, dobré ráno všem. Jsem rád, že jsme tady. Je to jeden z těch dnů, který je velmi naplněný, kde máme velmi nabitý program. Máme opravdu neskutečně nabitý pořad jednání. Takže chtěl bych vám sdělit. Slyš, já vás žádám tedy o laskavou spolupráci, abychom dodržovali čas. Opravdu já na to budu dbát, budu, budu, budeme muset být speciálně striktní, když budeme přidělovat řečnické časy pro ty, kteří jsou na seznamu, ty, tak ty budou mít dva minuty a ti, kteří potom spontánně budou pokládat otázky, tak ne déle než jednu minutu, protože, jak říkám, nemáme mnoho času. Takže první bod je přijetí pořadu jednání, nemáte žádné námitky. Teď máme sdělení předsedy, jazykový profil, máme zde všechny jazyky, kromě finštiny, lotyštiny, litevštiny a, a irštiny. Potom zde máme zpravodaje Krise Peters, zpravodaj zprávy z vlastní iniciativy o aktu o digitálních službách, Javier Moreno Sanchez, spra spravodaj o e, přístupu a mydlišti e, občanů třetích zemí. Modrá karta, potom Elena Jončeva, která bude spravodajkou na, za EASO. Miriam Dali bude spravodajkou pro, za Libe pro zprávu o migraci pro pracovní účely. Alice Kunke bude za Zelené spravodajkou zprávy o horizontálním rovném zacházení. A potom zde máme stanoviska, která budeme vypracovávat, která vyplývají s pondělním vyjednáváním, zlepšování fungování jednotného trhu, akt o digitálních službách, umě- technologie v souvislosti s umělou inteligencí, vály vojenské využití státní zprávy v oblasti trestního práva Patrik Jaky. A takže je to v pořádku. Máme zde naplánované krátké elektronické hlasování zítra ve 12.15 hodin takže prosím nezapomeňte si přinést vaše elektronické karty. A teď se dostáváme k hlavnímu bodu dnešní dopolední schůze, které, které vlastně bude e, na celé dopoledne. Je to speciální slyšení na téma provádění nařízení Dublin 3 je to Dublin 3, zatím ne tedy Dublin 4 a budeme hovořit o jeho provádění. Takže budeme diskutovat o e, situaci, pokud jde o naří, provádění tohoto nařízení. Podíváme se podrobněji, protože to je velice důležité pro odblokování celého toho balíčku asilové a migrační politiky. Je to velice důležitý legislativní akt, Komise ještě nezveřejnila zprávu od roku 2016, takže zpravodaj a stínoví zpravodajové musí tedy toto téma eh, nám prezentovat a jsme tedy zde také proto, abychom získali informace o pozadí, o situaci s implementací tohoto nařízení, abychom tedy byli připraveni na ty konečné výsledky. Už ten balíček je zablokován příliš dlouho. Budeme zde mít několik panelů. První pane, pane, budou experti z Řecka, Německa, Švédska. Druhá, druhý panel budou současněné subjekty na evropské úrovni. A potom si vyslechneme od našeho zpravodaje, to je paní Keller, naše kolegyně, a vyslechneme si také stínové zpravodaje. A potom bude určitý prostor pro diskusy, pro, ale jak ještě opakuji, prosím, zkraťte své pří zpěvky stínové zpravodaje ne déle než dvě minuty a ostatní řečníci na minutu. Takže první řečníkem tady máme paní eh, Šazu Alrihavi. Doufám, že jsem to správně vyslovil, říká pan předseda. Z Global Refugee Let Network. Omlouvám se, že jsem udělal chybu možná ve výslovnosti. Takže je to tedy síť, globální síť pro re, uprchlíky. Takže prosím, vaše svědectví je více než vítané a dávám vám slovo na pět minut Myslíte si, že to zvládnete? Nebo sedm minut? Osm? Dobře tedy. Děkuji. Děkuji, dobré ráno, dámy a pánové. Nejprve bych vám ráda poděkovala za tuto příležitost a jsem opravdu ráda, že se s vámi mohu podělit o svůj příběh, o své názory. Já se mohu sama eh, definovat jako přeživší dublinského příběhu. Nejprve bych chtěla požádat všechny, aby vlastně se zamysleli nad mou otázkou. Je zde někdo v tomto sále, který má nějakou zkušenost, že musel opustit svůj milovaný domov, rodinu, přátele, zemi? Je zde v sále někdo, kdo může zajistit, že nebude nuceným migrantem pro z nějakého důvodu, který neovlivní, je zde, ale to je moje poslední otázka. Dokážete si sami sebe představit v této situaci? Já doufám, že ne, že nikdo z vás se neodstne v této situaci, kdy tedy nemůžete si sami rozhodnout, kam jdete. Dovedete si jenom představit, jakou zemi byste si vybrali, do jaké země byste se snažili eh, jít a získat tam azyl. Ne, takže ještě jednou dobré ráno, jmenuji se Šaza, jsem uprchlice, nyní tedy žiji v Německu. Předtím jsem pracovala v Sýrii sedm let u UNHCR než jsem se a spolupracovala, pomáhala jsem uprchlíkům, než jsem se sama stala eh, emigrantkou. Byla, požádala jsem o azyl ve Švédsku, ale měla, a měla jsem americké vízum, takže rok a půl jsem vlastně zůstala trčet vlastně ve Švédsku a e, USA a Švédsko se jaksi přetahovali o to, kdo převezme můj případ. Já vím, že toto není konkrétní případ pro dublinské nařízení, ale jsou jiné dohody. Potom asi po roce a půl bylo přijato rozhodnutí, že Spojené státy mě nepřijmout, ale také Švédsko odmítlo můj případ. Oni řekli, můžete tady zůstat čtyři roky, než znovu tedy proskoumáme váš případ. A za ten, ten rok a půl jsem nemohla pracovat, studovat, neměla jsem přístup k, k žádnému normálnímu životu, abych tak řekla. Než jsem se rozhodla protože já nechci, nechtěla jsem znovu ztratit eh, jeden a půl eh, roku, abych tedy potom další čtyři roky čekala na rozhodnutí ze strany Švédska, tak jsem se rozhodla požádat o azyl v jiné zemi. Takže jsem se obrátila na Německo. A tam jsem znovu požádala tedy o eh, tento eh, případ. Vysvětlila jsem, že jsem tedy byla eh, ve Švédsku odmítnutá. V Německu řekli ano, dobře, můžeme se podívat, zda vás tedy přijmeme nebo ne. Já jsem tedy zase začala eh, novou cestu, zhruba rok jsem čekala na konečné řešení. Během toho roku jsem nemohla nic dělat, nemohla jsem začít kurzy pro integraci, nic. Můj život byl opravdu pozastavený, byl jaksi zablokovaný. Já jsem chtěla se učit jazyk, být aktivní, můžu dělat mnoho věcí. Ehm, ráda. Předtím jsem pracovala s uprchlíky a já jsem opravdu chtěla být užitečná pro jiné, i pro jiné země. A byla to skutečně pro mě velká demotivace, velké zoufalství a ty fyzické a psychické podmínky byly opravdu velmi těžké pro mě podle dublinského nařízení si myslím, že to je jeden z výsledků tedy Dublinu. Potřebujeme hovořit o Dublinu z pohledu té skutečné komunity, které se to týká. Ono to není pouze o těch lidech, kteří sedí někde v kancelářích a myslí pouze na to jako na případy nebo na statistiky. Tak dovolte mi říci, že náš hlas má být, musí být skutečně vyslyšen. Já si myslím, že nejlepší věc, co můžeme udělat, je, abychom spolupracovali, abychom naslouchali ostatním lidem, kde tedy Dublin eh, evident funguje nebo nefunguje, protože my nejsme pouze čísla nebo nějaké složky. Eh, je potřeba také lidský přístup. Já pro ty já jsem předtím pracovala s uprchlíky a měla jsem tisíce složek ve své kanceláři v místnosti, kde jsem pracovala. Někdy jsem já jsem prostě to tak brala, že mám hodně práce, ale v mé malé kanceláři jsem měla zhruba 20 tisíc případů, složek, lidí. To byly trpící lidé, nedoprovázené děti například. Například eh, podívejme se, jak to vypadá v táborech eh, uprchlických v Řecku a v jiných zemích. Takže já si myslím, když rozhodujeme o životech lidí, lidských bytostí, aniž bychom eh, mysleli na jejich potřeby, tak toto není ten správný případ. Já například moje sestra, moje rodina, nechci, aby byli jedni z těch lidí, kteří se to takto přímo dotkne. Takže já samozřejmě se na to dívám z mé perspektivy, z pohledu uprchlíka. Dublinské nařízení v některých případech prostě selhává, co se týká sdílené odpovědnosti mezi členskými státy. Oni si jaksi předávají tu, přesunují tu odpovědnost z jedné země na druhé, jako by nikdo nechtěl řešit ty konkrétní případy. Oni každý řekne, to není moje odpovědnost, to je tvoje odpovědnost, ale mezi tím jsou ti lidé, jejich život je pozastaven, kteří prostě, ke, se kterými se takto zachází, protože členské státy diskutují o tom, kdo za to odpovídá. Vy nemůžete pracovat, nemůžete studovat, eh, nemůžete se zapojovat do společnosti, takže já z mé cesty životem a z mé zkušenosti vím, že dublinský systém skutečně nás zbavuje možnosti eh, svobodného pohybu a zajišťuje nebo poskytuje také určitou nejistotu a jednotlivé členské státy si jaksi přehazují tu odpovědnost za uprchlíky. Například Itálie přijímá zhruba třetinu žadatelů o azyl. Můžeme se podívat na Řecko také, Maďarsko vlastně přestalo nebo odmítá přijímat. Já si nemyslím, že dublinský systém skutečně funguje. Nemyslím si, že dobře pracuje. Vidíme, že dochází k určitému porušování lidských práv v tomto přístupu. Lidé, s lidmi se nezachází rovným způsobem. Nepřistupuje se k ním se zohledňováním lidských práv v jednotlivých fázích když se podíváte například na lidi v Řecku, v těch táborech, podívali jste se tam někdy, viděli jste, jak ti lidé tam žijí. Když by všechny státy poskytly, poskytovaly stejné služby, nemyslím si, tak by lidé třeba nechtěli všichni do Německa, kdyby dostali stejné služby, byly jim nabídnuty v Řecku nebo v jiných zemích a přijetí žádosti o azyl tedy není zajištěno ve všech zemích a také přítomnost našich členů rodiny není zajištěna. Měli jsme eh, tedy eh, žádali, měli jsme závazek, eh, obrátili jsme se na všechny členské státy, aby přímo komunikovali s těmi postiženými lidmi, komunitami, aby se hledala konkrétní řešení. Takže moje doporučení by asi z mé zkušenosti mohu říci, že musíme začít s zapojením eh, těch uprchlíků na základě jejich zkušeností. Jednotlivé příběhy jsou různé, ale ta, eh, ty výzvy, kterým čelíme a ta řešení, která jsou vyžadována, jsou v podstatě velmi podobná. Já bych chtěla. Omlouvám se. Já bych chtěla ještě jednou zdůraznit to, že omezení pohybu které vyplývá z tablinského systému, je jedna z klíčových výzev, kterým čelí uprchlíci v celé Evropě. A mnoho z nás, kteří se považují za ty privilegované nebo ty šťastné a proč bychom neměli být všichni privilegovaní, protože plnit, mít přístup, vykonávat svá práva, to není žádné privilegium je nesmíme se zapomínat na to, že tito lidé jsou lidské bytosti, mělo by se s nimi zacházet důstojně a s respektem. Děkuji. Ano, eh, podělil jste se o své svědectví eh, otevřeně, vášnivě. Děkujeme vám za to, protože jste tady právě z tohoto důvodu. A teď začneme s panelem. Eh, začneme panelisty, kteří představují různé národní úřady, které byly přizvány. Ale chtěl bych vám, vás připomenout, abyste se drželi času. Počítáme s tím, že každý dostane 10 minut, kdyby to bylo 9, tak vám za to budeme vděční, protože se snažíme um, udržet, dodržet tuto časovou osu. Tak začněme bez dalších prodlev. Řecko, Německo, Švédsko, Španělsko, Itálie. Řecko bude jako první, jsem pochopil. Přítomní jste připraveni. Máte slovo. Máte 9 minut. Jmenuji se Marcos Karavias a jsem ředitelem eh, Řeckého asilového centra a my z Řecka spolupracujeme s, panem, s paní Papajilu, která je šéfkou eh, národního oddělení. Chtěl bychom poděkovat výboru za tuto iniciativu, za pozvání a za to, že máme možnost ehm, tady přispět k vaší konferenci, našemu eh, slyšení. Máme pocit, že toto je správný čas, abychom dělali přeskum provádění nařízení Dublinu 3. A e, sice zvážíme, do jaké míry dostal e, svém, svým e, cílům. A sice jde o zár, záruku, jde o dodržení práv nezletilých tak, aby byl okamžitě určen stát, který bude zodpověd, zodpovědný, aby byl zaručen přístup k postupům, které ochrání tyto lidi. Ale můžeme eh, si myslet, že celý kontext, v kterém eh, nařízení Dublin 3 bylo navrženo a schváleno, ehm, toto, navrže, toto nařízení bylo zaměřeno na jeden jev. Šlo, bylo, nebylo nešlo eh, o řízení, nešlo o řízení migrace, ani nešlo o najít konečné řešení masové migrace. To znamená, Otázka je, jak znovu přijít s doporučením eh, k nařízení Dublin 3 v kontextu eh, události, které eh, předcházely roku 2015. Ale Teď jsme v době po pokrizové, eh, kdy počet hm, žadatelů o azyl napříč Evropou poklesl na eh, úroveň roku 2014. Ehm, rozdělení eh, azylantů po celé Evropě hm, je, je dnes jiné. To znamená, Řecko stojí před neuměrným tlakem ehm, žadatelů o azyl, azyl protože tady jsou velké toky Ehm, a jsou to, ehm, e, to, ehm, je to velký tok lidí, kteří přijeli na naše pobřeží v posledních letech. Hlavně je to podobné jako poslední období roku 2014. Krátce v roce 2019 asilová služba registrovala 70 e, 7 e, tisíc, bohužel není velmi dobře slyšet, domluváme se, a Lesbos samotný, to bylo 22 525 žadatelů o azyl v roce 2019. Takže Lesbos mm, eh, byl svrchovaným členským státem, kdyby byl svrchovaným členským státem, tak by zhruba byl registroval desáté největší počet azylantů ve srovnání s ostatními členskými státy. Možná bychom provádění nařízení Dublin měli říct toto. Chtěli bychom prezentovat takovou zpětnou odezvu z Řecka, eh, povědět něco o řeckém fondu kontestu. Podíváme-li se na eh, hierarchii eh, tohoto nařízení, Mluvíme o sjednocování rodin a o zvláštním eh, sjednocení, sjednocování a slučování nezletilých. Mm, měli bychom říct, že z 10 560 žádostí, které zaznamenala dublinská oddělení, které je zodpovědnou za toto v Řecku, za poslední dva roky převážná většina se týkala právě sjednocování, slučování eh, rodin. Je tu celá řada otázek, které se vyskytly s, s ohledem na článku 8.11, eh, tam jde právě o slučování rodin. A bylo by asi dobré říci, že eh, jsou tady různé možnosti, jak toto nařízení provádět ze strany zodpovědných oddělení dublinských napříč členskými státy. Jeden Jedna z otázek, eh, které se musíme věnovat, eh, je otázka ehm, důkazů, které můžeme použít, stejně tak jako standardu, ehm, ehm, kvality těchto důkazů, co se týče jednotlivých vazeb rodinných. Některé přijímající členské státy mm, tady vyžadují velké eh, silné důkazy a Někdy bývají tyto e, důkazy nedostačující. Například e, se žádá DNA test ve stále větším počtu případů, kde se slučují rodiny. Naopak jsou tu jiné členské státy, které e, prošetřují okolnosti a důkazy, ale jenom částečně a pak posuzují případy na tomto základě. Takže když se podíváme na důkazy, které jsou nezbytné, když máme-li udělat nějaké nálezy v případě žádostí o sloučení rodin, tak je možné, že toto může prodloužit toto období, které je žádoucí pro ukončení tohoto případu sloučení rodin. Co se týče nezletilých, nedoprovázených, mm, je tady eh, celá eh, Eh, eh, řada případů, které se různým způsobem dají vykládat. Některé členské státy opakovaně eh, Říkají, že jsou to určité právní statuty rodin, například rezidenti, nebo mají statut občanů, tyto rodinní příslušníci. A proto nespadají pod nařízení Dublin 3. s eh, podhlavičkou článku 8. Zároveň jsou tu některé členské státy, které odmítají eh, zažádat o eh, uplatnění článku 8, pokud příbuzní této rodiny mají dočasné povolení k pobytu a nebo mají být reportováni. Slučování rodin je odmítnuto, pokud mezi tím dítě dosáhlo dospělosti podle článku 7 odstavec 2 stejného nařízení. Celkově bychom neměli zapomínat na eh, klíčový eh, závazek zaručit eh, nejlepší zájmy dítěte, pokud se žádá o to, aby byla uplatněna nařízení Dublin 3. Takovýto závazek mm, je stanoven článku 24 Charty základních práv, stejně tak jako v řadě dalších mezinárodních nástrojů. Co se týče nezletilých, tak ehm, bychom měli poznamenat, že Dublin Unit rozpracovala ve spolupráci s dalšími odděleními UNHCR, EASO a dalšími aktéry Ehm, rozpracovala posouzení pro eh, zohlednění nejlepších zájmů. Je to takový checklist, abychom usnadnili ehm, posouzení nejlepších zájmů ehm, v rámci celého tohoto postupu dublinského nařízení. A abychom konec konců usnadnili slučování rodin nedoprovázených dětí, které žádají o mezinárodní ochranu v Řecku. Eh, s příbuznými, kteří eh, pobývají v jiném členském státě. Takže tento eh, nástroj si myslíme je nejlepší osvědčená praxe a může posloužit těmto dětem, ale také jednotlivým oddělením dublinským a těm, kteří s námi spolupracují tak abychom urychlili dublinské řízení. Zdá se, že tady, my tady sbíráme informace, které jsou žádoucí a proto, abychom uspokojili, abychom dostali kritériím, která byla stanovena v nařízení dublinském. A e, za tímto účelem bych vám chtěl mm, poskytnout pár krátkých informací. Pohovory e, s aplikanty také se odehrávají včetně dětí a získávají se tímto informace, které jsou pak podpůrným materiálem pro vypracování e, nezbytných dokumentů. Takže jde o to poskytnout přesné, spolehlivé informace v kontextu počtu eh, žádostí, které odcházejí a to právě posouzením nejlepších eh, zájmů. A myslíme si, že toto je mm, dobrá iniciativa, která eh, celou takovou spolupráci mm, mezi jednotlivými odděleními dublinskými usnadní. A také usnadní slučování rodin a také se, se nedoprovázenými nezletilými. Mm, Psak jsou tu žádosti, které dostalo Německo, eh, eh, tady máme eh, službu, takové nebo šetření, které posuzuje tyto žádosti. V tomto smyslu máme málo prostoru, ale jsou tady, je tady první země, první země vstupu, která může tento postup zintenzivnit. Konkrétně eh, musím říct, že tady jsou velmi stresové faktory na celý tento přijímací systém. Měli bychom tady poznamenat, že eh, eh, Dublin Unit přijal 700 žádostí v roce 2019 ve srovnání s 229 dříve, takže přestože je tady rostoucí tlak, je tu rostoucí počet případů, které byly schváleny, přijaty. A teď bych to chtěl ukončit, protože máme omezený čas. Potenciální nedostatky eh, nařízení Dublin 3 eh, by mohly být eh, propojeny s, takovou strukturální praxí, praxí provádění tohoto nařízení. Ehm, jsou tady byrokratické obtíže a jsou tu různé možnosti výkladu. Eh, které představují překážku eh, při plnění eh, tohoto nařízení v plném rozsahu. Členské státy vstupu přijímající, ty jsou pod tlakem a dále je tady tlak převzít zodpovědnost za žadatele o azyl, kteří se rozhodli žádat o azyl v jedné ze členských států. Slučování rodin a postup s tím spojený. O to není žádáno koherentně přes hranice jednotlivých zemí. Eh, není tady proaktivní a flexibilní využívání jednotlivých doložek. Toto, eh, eh, tady bychom se měli snažit opravdu, aby ty rodiny byly pohromadě. Řecko si myslí, že dublinské nařízení obsahuje klíčové prvky a mělo být ale znovu promysleno, revidováno. Celý systém by měl být přeskoumán stejně tak, aby byl odolný vůči krizím. Neměl by tady být neuměrné břemeno uvalováno na některé členské státy, jako je tomu dnes. A měly by se přispívat, eh, nemělo by se přispívat k tomu, aby vznikaly eh, krize v jednotlivých systém, v členských státech. To znamená, tady postrádáme takový prvek férovosti. Myslíme si, že férové rozložení žadatelů o azyl eh, na základě posouzení objektivních kritérií je klíčem k celé věci. Děkuji. Děkuji vám. Eh, děkuji mluvčímu eh, z řeckého imigračního úřadu. A já prosím všechny řečníky, aby dodržovali, eh, aby dodržovali čas, protože máme opravdu velmi nabitý program. Máme dva panely, musíme vyslechnout také stínové zpravodaje i hlavního zpravodaje. Tak prosím všechny, aby se maximálně snažili dodržet časový limit a pomohou nám tím velice. Nyní, takže děkuji pane Karabiasi, děkuji a nyní eh, zástupce Německa, pan Rolf Lesser z Federálního ministerstva vnitra, eh, který eh, je vedoucím oblasti pro azyl. Je tedy z Federálního úřadu pro uprchlíky. Prosím také dodržte 9 minut, rozhodně ne více než 10 minut. Já to zdůrazňuji nepodaří se nám to stihnout, když se bude překračovat časový limit. Děkuji. Přeji hezké dobré ráno, jmenuji se Šimlfeny, vedu Dublinskou jednotku, udělám vše, abych eh, dodržel časový limit. Předem bych vám chtěl říct něco z praktického pohledu, osvětlil bych vám rád problémy a eh, provádění nařízení Dublin 3 v Německu. Předem chci říct, Německo je federální stát, eh, je zodpovědný za umístění, za, za o to, žádá se o, stará se o žadatele o azyl, je tady spolkový úřad, Mm, který je zodpovědný za asilové řízení a za veškeré dublinské, neprovádění dublinského úřadu. Každý uprchlík, který přichází do Německu, je, roz, eh, je přidělen podle stávajícího člí, klíče. Máme tady všude eh, takové eh, detažované pracoviště spolkového úřadu. Žadatelé jsou registrováni na těchto místech, mm, provádí se první lékařská prohlídka a zkou, to pro zkoumání jejich zranitelnosti, pak se činí další kroky, mm, ve spolkovém úřadu eh, se koná přeskum eh, dat a materiálu ve systému eh, VIS a také e, e, v dalších národních úřadech. A potom se koná první, takový první e, pohovor se žadatelem, kdy zohledňujeme specifické prvky zakotvené v nařízení Dublin. Pak jsou to další opěrné body pro to, jestli by mohl být zodpovědný jiný členský stát. Pokud tomu tak je, tak se to posílá do jednoho ze tří centrálních míst. Je to v Bochumu, Berlíně a Bayreuthu. A to je výsledek krize z roku 2015. Potom jsme museli centralizovat zpracovávání těchto asilových řízení. Pak se rozpracovává tato žádost jako ve všech dalších členských státech. My doufáme, že dostaneme pak pozitivní odezvu, e, učiníme rozhodnutí, které je dodáno, doručeno žadateli o azyl a potom e, mají možnost týdenní možnosti se odvolat, e, podat stížnost, pokud tomu dojde, nebo pokud dojde k vykonatelnému rozhodnutí, tak se to řeší pak ve spolupráci se spolkovou policií a s místními úřady Um, um, zahraniční mm, pro tyto azylanty. Um, dublinské nařízení v Německu má velký význam. V minulém roce to bylo 49 tisíc žadatelů eh, členským státům a z toho 30 tisíc dostalo eh, souhlas, bylo odsouhlaseno a v tomto eh, období to bylo 8 500 osob, které nemohly být předány do příslušných členských států, takže mm, to už je to byla první mezera, která byla eh, zaplněna. Eh, v poměru k ostatním žadatelům Dublin v Německu dělá asi třetinu eh, všech řízení, všech postupů. A při provádění a při každodenní spolupráci s členskými státy se vyskytují různé problémy. Máme tady nařízení, máme tady prováděcí nařízení, ale pořád eh, se objevují různé eh, možnosti výkladu, které vyplývají z různých eh, předpisů a nařízení. A to pak vede k různému zamítání našich těch žádostí, které obdržíme. Objasnění, závazné objasnění teď probíhá jenom přes Evropský soudní dvůr a to je možné pouze v jednotlivých případech případech. Doporučení, jak interpretovat tyto věci ze strany komise, eh, tady z toho vyplynula pro nás praxe, která ovšem není moc průrazná, moc prosaditelná. Jako příklad bych chtěl krátce uvést definici článku 12 odstavce 4. To je mm, otázka, jestli doběhlé vízu musí být použito k tomu, aby bylo definována příslušnost anebo ne. E, to u různých členských států je sporné a e, zachází se s tím rozdílným způsobem. To tež platí pro obrácený na důkazy nařízení. Daneben gibt Mezi členskými státy eh, máme nejrůznější, jak bych to vyjádřil, nedostatečná ochota spolupracovat v jednotlivých případech. A to vede k tomu, eh, že pak dochází k zamítnutí žádostí, eh, které nevykazují specifické kritéria dublinského nařízení. To znamená, pak používáme, máme tady nástroje v dublinském nařízení, například žádosti o informace a tyto informace nebývají řádně využity. Často informace od žadatelů nemůžeme obdržet, ne, nemůžeme pak reagovat na takovéto eh, eh, žádosti o pomoc. Není možné eh, pak když tady nemáme žádné informace k kritériím GAS. A kromě toho eh, se mm, dochází ke stornování, k rušení eh, těchto eh, pohovorů nebo konfrontací s žadateli, třeba ze zdravotních důvodů. Tomu tak bývá. Vedle této ochoty spolupráce s ostatními členskými státy pochopitelně existuje nedostatečná ochota spolupracovat se, ze strany žadatelů. Předtím se vám to už říkal. 30 tisíc schválení, zhruba tolik rozhodnutí jsme učinili a asi 8500 osob osob eh, jsme úspěšným způsobem převedli, přesídlili. Eh, to často v Německu troskotá na tom, že tyto osoby se ztratí, ehm, eh, že ehm, ne, ne, nejsou, že jsou nezvěstné, pak dochází oddělování příslušníků rodin, takže pak není možné tyto lidi dát dohromady, konfrontovat je s tímto případem. Kromě toho v Německu máme další jev, ehm, máme děti, které nejsou zakotvené, to znamená rodiny, přicestují společně do určitého členského členského státu Evropské unie a pak nezletilé dítě je vysláno eh, eh, předem do jiného členského státu. Co se týče struktury, co se týče úpravy a předpisu nařízení eh, Dublin 3, my vidíme problematickou jako jednu věc. Změna příslušností tím, že uběhne příslušná lhůta. To vede k tomu, že pak mnoho žadatelů um, Eh, využijí této prošlé lhůty a eh, pak eh, nechají, pak neodjedou do další členské státy, státu, protože uběhne ta doba. Úprava dublinského nařízení dává vlastně podnět k tomu, aby využili této uběhlé doby. Takže dojde o prodloužení 18 měsíců v případě, že osoba je nezvěstná, případně 12 měsíců v případě zadržení nebo zatčení takových osob. Děkuji. Dobré ráno i za mě. Jmenuji se Ralf Lesser a jsem vedoucí eh, oddělení pro eh, asilové právo Evropské unie a rád bych chtěl navázat na kolegu. Dublinské nařízení bylo velkým tématem v Německu, proto jsme už s mým kolegou vlastně eh, už řekli, že ty stávající procesy se výrazně zlepšily a právě, ale nicméně zde vidíme stále systematické deficity, které se nezlepšují na národní úrovni, ale vyplývají jaksi systematicky z nařízení Dublin 3 a je to velmi evidentní. Zejména jsou to velmi dlouhé a dlouhá a byrokratická šízení, která představují nejen administrativní zátěž pro příslušné státy, ale také pro ty samotné žadatele. Je to ale také Eh, má to srovnatelně menší relevantnost v praxi. Například v Německu pravidelně 5 všech eh, případů žádostí o azyl podle, eh, je tam je vlastně přechodná nebo společná odpovědnost s jinými členskými státy. 5 a z těch 5 vlastně ve stávající době jen 3 A samozřejmě nařízení Dublin ještě vykazuje velkou asymetrii, například v tom prvním státě, ale i vlastně potom v tom dalším státě, co se týká žádostí o, tak, no, o azyl. Takže víme, že, že je zde ta asymetrie a e, potom ta e, ta, ta oddělení potom v příslušných státech jsou přetížená, jsou to systematické problémy, které nemohou být vyřešeny na národní úrovni, ale mají co dočinění právě s nařízením Dublin 3. Musím říct zcela jasně, že eh, svým potřebujeme naléhavě reformu, potřebujeme naléhavě rychlý nový začátek, nové požadavky a za tímto účelem spolková vláda Německa nedávno předložila návrh, jakým způsobem by měla být reformováno nařízení. Máme zde tři takové hlavní body, na které se stručně soustředíme prostředím. Za prvé potřebujeme spravedlivý systém příslušnosti je to všasně víte, že i Evropský parlament v posledním volebním období předložilo právě takovýto návrh na režim eh, příslušnosti. Potřebujeme spravedlivý sdílený režim tak aby ta příslušnost se změnila ne podle eh, uplynutí lhuty a také, aby to bylo vlastně určitou stimulací, určitou pobídkou pro ty žadatele. Za druhé, musíme efektivněji bojovat proti sekundární migraci. Já bych mohl hovořit o jednotlivých konkrétních opatřeních, ale rozhodující je to, že členské státy musí mít společný zájem na to, aby bojovali proti sekundární migraci. A právě z tohoto důvodu potřebujeme jasný režim příslušnosti příslušnosti, tak aby vlastně přestala tady ta ty konflikty, ty boje mezi členskými státy a aby se opravdu tyto problémy s migrací řešily společně. A třetí důvod je, že potřebujeme předběžný přeskum na vnější hranici EU, ale také i uvnitř Evropské unie musíme musíme už vlastně na vnější hranici provést určité předběžné hodnocení, tak aby vlastně ten, kdo nemá právo na ochranu, vůbec tedy se do dané země na území EU nedostal. Děkuji. Děkuji panu, panu Mlesrovi a Schimmelpenningovi. Je jasné, že německá vláda není spokojená se stávající situací ohledně nařízení Dublin 3. To jsme pochopili z vašich výpovědí. Děkuji. A teď budeme pokračovat. Další účastník panelu zastupuje Švédsko. Maria Sopolt Niliblad. Je v čele eh, jednotky pro <clears throat> Dublin v agentuře pro migraci ve Švédsku. Takže dáme vám slovo, vyslechneme vás v této věci. Prosím, pokuste se eh, ověřit na těch, omezit na těch devět minut. Ano, děkuji. Ano, Eh, použijeme pouze první diapozitiv z eh, naší PowerPointové prezentace. Eh, chci hovořit o tom, jak vypadá dublinské řízení ve Švédsku a budu hovořit o nějakých operativních opatřeních, která aplikujeme. Začnu nejdříve o přehledu na obrazovce. Vidíte přehled celého procesu u dospělých žadatelů podle Dublinu ve Švédsku. Budeme také stručně hovořit o nedoprovázených eh, nezletilých eh, a ale <clears throat> především se soustředíme na ten proces eh, u dospělých. Je to rozděleno do tří stádií předložení žádosti, zpracování a výsledek té předání žádosti. Tady za celý proces je mm, zodpovědná švédská agentura pro migraci. <clears throat> pouze v některých případech eh, se také zapojí jiné orgány. Za prvé, žádost. Tady je jednotka pro přijímání žádostí. Je tam zaregistrování ehm, žádosti, prohledání databází podle VIS a eh, také tady můžeme říci, že eh, to vlastně probíhá jen během několika dní Eh, pohovor podle článku 5, eh, tak jak eh, o tom hovoří dublinská nařízení, to je velmi v počáteční fázi celého procesu. To je vlastně jediný okamžik, kdy žadatel má osobní pohovor mm, předtím, než je vydáno rozhodnutí. Takže tento rozhovor, tento pohovor je velmi důležitý. Eh, my jsme si velmi dobře vypracovali takový typizovaný eh, postup v tomto pohovoru. Obecně vzato, celý tento proces žádosti má velkou prioritu v naší organizaci. Eh, my tedy říkáme, že to má prioritu, tudíž vzhledem k časovému průběhu to zpracováváme velmi rychle. Dále zpracování. Tady je jednotka pro řízení podle Dublinu která se toho ujímá. Na základě informací, které se soustředily během procesu žádosti, Dublinská jednotka eh, projedná, eh, stanoví odpovědný stát a eh, vydá rozhodnutí. A také Dublinská jednotka ve Švédsku odpovídá i za, ten, eh, za tu žádost. Pak je tady eh, v případě transferu je tady jednotka pro removal, která odpovídá za tento transfer. Eh, je tady osoba, která zodpovídá za to rozhodnutí i za to provedení. Pokud žadatel mm, zůstává, pokud e, nesouhlasí, e, a e, tady se pak přijímají další opatření. Velice stručně řečeno eh, otázka nedop, ne, nedoprovázených eh, nezletilých, protože ten proces je trošku eh, odlišný, je to trošku delší a trošku podrobnější. Mladiství bez doprovodu. Tady má více kontaktů s tím orgánem ve Švédsku, to sledujeme podrobněji. V případě, kdy jsou pochybnosti o věku žadatele, když nemáme žádný důkaz o věku, provede se odhad věku. A agentura pro migraci má možnost spolu s dalšími orgány eh, provést i eh, lékařský odhad. Ale vzhledem k časovým limitům v tomto případě je obtížné eh, provést toto všechno včas u nedoprovázených eh, mladistvých také eh, městské orgány, které zodpovídají eh, za mladistvé, velice už se spolupracují s migračními orgány. Tolik tedy o nezletilých. A nyní Maria se s vámi podělí o některé dobré zkušenosti i některé složité zkušenosti při práci podle tohoto nařízení. Děkuji. Ano, na začátek bych chtěla zdůraznit, že Hmm, my vycházíme přímo ze zkušeností každodenní práce, eh, zpracovávání případů podle dublinského nařízení. Eh, nevnášíme do toho ve Švédsku žádný politický pohled. Eh, je tady nezávislý úřad, který projednává jednotlivé konkrétní případy. Nejdříve pozitivní zkušenosti. Chtěla bych zdůraznit, že nejlepší zkušeností je, když dublinské nařízení funguje tak, jak je míněno, aby fungovalo kdy má umožnit eh, sloučení rodin, navázat kontakty mezi členy rodiny, kteří ztratili tento kontakt. Další pozitivní zkušenost je eh, to pravidlo řetězce. Eh, Švédsko, podobně jako i mnohé jiné členské státy, přijali takzvaný chain rule – E, to je pravidlo, které je velmi dobrým příkladem, kdy mnohé členské státy e, se dohodly na přiměřeném interpretaci ustanovení, i když nařízení samo o sobě nám nedává v některých případech zcela jasné pokyny. E, pokud jde o negativní zkušenosti nebo řekněme o velké výzvy, které v této souvislosti máme, ano, podobně jako kolegové v Řecku nebo v Německu, o to už řekli. Je tady velká výzva v tom, že nařízení e, umožňuje různé interpretace v členských státech i u národních soudů. E, z toho je většina případů našich zkušeností. Uvedu některé konkrétní aspekty Myslíme, že případy nedoprovázených mladistvých jsou nejsložitějšími případy, zejména pokud jde o e, ty striktní časové lhůty uvedené v nařízením. Když mladiství neposkytnou e, pas nebo nějaký jiný e, doklad totožnosti, kde je jasně uvedený jejich věk, je pak velice těžké dostatečně Mm, stanovit mm, pravděpodobný věk v rámci časových limitů. A mm, je také těžší stanovit eh, odpovědnost, když už eh, ten případ nemůžeme nechat eh, otevřený v příslušném členském státě z hlediska větu, věku. Myslíme také, že je obtížné všechno aplikovat, když eh, ten eh, příslušný stát eh, neodpoví na naše podněty a tím se vlastně vyhývá svému plnění. Je tady otázka důkazů. Eh, mnoho eh, informací poskytují žadatelé ústně při pohovoru a nejsou schopni eh, nějak prokázat a dokázat svá tvrzení. Členský stát tedy musí interpretovat platnost všech těchto informací. To se může dít odlišným způsobem a to také stěžuje celý proces je tady otázka odpovědnosti. Myslíme si, že, odpov- že interpretace toho, jaké důkazy e, jsou e, k tomu, že mm, osoba opustila daný stát, e, to je dosti těžké, že to ponecháno na jednotlivých členských státech. Je tady otázka břemene důkazu. Podle článku 12 bod 4 Eh, uplatňování tohoto článku znamená, že eh, žadatel prostě vstoupil na území daného státu. Některé státy Ehm, říkají, že je to odpovědnost státu, kde bylo požádáno, ehm, tam má je prý povinnost prokázat ehm, to. Pokud žadatel neposkytne pas, je velice těžké toto prokázat. Eh, čili mnohé členské státy vycházejí z toho, že vizum bylo použito pro vstup na území. To vytváří problémy eh, při interpretaci tohoto článku. Další ustanovení to je otázka provádění slučování rodin, zejména když jde o provedení za nejlepšího zájmu dítěte. Jsou tady některé složité případy, kdy dvě osoby e, jsou zainteresovány ve dvou různých členských státech. Děkuji. Děkuji, Děkuji vám oběma. Děkuji vám oběma za vaše, za vaše příspěvky, za to, že jste tedy přispěli k tomuto prvnímu panelu kde tedy si, jsme si vyslechli a ještě vyslechneme názory národních úřadů, které mají na starosti migraci podle nařízení. Takže přejdeme k dalšímu. Pan další panelistce, paní Maria Boloky ze španělského asilového úřadu. Zase maximálně 10 minut, prosím, máte slovo. Eh, eh, dobrý den, eh, jsem velmi ráda, že se nacházím mezi vámi a jsem ráda, že mohu uvést svůj pohled na celou tuto věc. Původně eh, bylo mým cílem předložit vám čísla, eh, která popisují situaci, kterou máme u nás ve Španělsku, abychom také brali v úvahu eh, dublinské nařízení, jak je prováděno. Některá čísla ukazují, že v roce 2019 přes 700 žádostí bylo předloženo tisíce v celém EU. Eh, e eh, jsou tady některé eh, vstupy nezákonné, nelegální. V případě Španělsku například dochází k 50% poklesu těch legálních vstupů. Eh, zatímco narůstá počet nelegálních vstupů, to je situace možná trošku odlišná než v některých jiných členských státech. V našem případě mm, a uplatnění dublinského nařízení eh, je eh, inspirováno tou představou mezinárodní ochrany těchto lidí v roce 2019 došlo k desetiprocentnímu nárůstu zpracování spisů podle dublinského nařízení jsou tady vlastně dva paralelní procesy, které probíhají a možná je to trošku jiná situace než v jiných členských státech a to vysvětluje eh, také eh, otázku země původu, hlavní národnosti těchto žadatelů eh, a 90 jsou především latinoameričané, eh, kteří žádají eh, o pobyt eh, v EU, v případě Španělska, tedy mm, Kolumbie, Střední Amerika, Honduras, Nicaragua, Salvador. Pokud jde o různé aspekty žádosti, zpracovávané podle Dublinu, <clears throat> naše zkušenosti jsou velmi podobné v interpretaci různých eh, eh, ustanovení, včetně slučování rodin eh, v různých případech, zpracování některých obzvláště zranitelných skupin žadatelů, zejména nezletilých dětí, <clears throat> bez doprovadu. A tady máme také některé žádosti, které přicházejí z jiných členských států. Eh, naše zkušenosti eh, jsou dosti eh, podobné jako to, co uvádějí jiné členské státy. Prevence je tady velice důležitá, protože jde o to ehm, zabránit těm druhotným přesunům. Ne vždy všechno je účinné podle nařízení Dublin musíme brát také v úvahu historické podmínky, odkud se přichází. Je tedy také otázka odpovědnosti země prvního vstupu, tak jak to platí od začátku tohoto nařízení a koncem 90. let, kdy se začala aplikovat tato právní úprava, vlastně až do dneska to takto platí. Tak, jak to tady bylo již uvedeno, v době krize z roku 2015 a dnešní situace, kdy dochází k určité krizi z hlediska počtu eh, vstupů, tak eh, tento princip eh, předpokládá, že může být zvládnut, pokud by tady byl pravidelně rozložený příchod žadatelů do různých členských států, kteří by žádali v různých zemích. Pak by to mohlo být účinné, ano. Myslíme si, že toto je jeden z principů, který by měl být nově prostudován, v novém nařízení by měl být eh, nějak upraven, aby umožňoval lepší účinnost a poskytoval lepší mezinárodní ochranu. Protože přece cílem eh, Dublinu je právě co nejrychleji stanovit, který členský stát má odpovědnost za zpracování žádosti z mezinárodního hlediska eh, pro zajištění mezinárodní ochrany, aby to bylo opravdu účinné, jak v běžných případech, tak tak i v případech krize. Eh, myslíme, že eh, to udělení odpovědnosti státu prvního vstupu obecně vzato, to znamená opravdu velký a disproporční ehm, velkou disproporční zátěž pro eh, některé země. To rozhodně bychom měli nějak překonat. Evropský parlament již v roce 2017 navrhl, aby se tato situace brala v úvahu a navrhl systém um, povinného, povinné redistribuce um, žadatelů, aby uh, tedy členské státy mohly uh, se podílet na zpracování těchto žádostí. Myslíme si, že taková proporční eh, redistribuce by měla brát v úvahu, by měla být brána v úvahu při novém zpracování eh, tohoto nařízení. Uplatnění eh, rodinných ustanovení, mm, otázka brát v úvahu sourozence, brát v úvahu zejména nezletilé bez doprovodu a další zranitelné skupiny, to by opravdu mělo být v praxi velice dobře eh, mm, zohledněno. Eh, zejména z hlediska jednotné interpretace. Eh, ty osoby, které by neměly nějakou vazbu na nějaký členský stát, nemají výzum, nemají příbuzné v jiném členském státu, tak Eh, ty by mohly být opravdu rovnoměrným způsobem přerozděleny do jiných členských států v EU. Eh, nějakým objektivním způsobem, podle jasně předem stanovených eh, kritérií, aby tady byla právní jistota a aby došlo k spravedlivému přerozdělení mezi všechny členské státy. Byl by to stálý způsob, stálý proces a bylo by to také preventivní, protože takové postupy by se neuplatňovaly pouze v případech krizí. Bylo by to uplatňováno systematicky a vlastně by to znamenalo velmi rychlé zpracování žádosti. To by bylo velmi účinné, aby taková osoba nestrávila příliš mnoho času eh, při zpracovávání žádostí. Na to bychom také měli do budoucna myslet. Pak jsou tady také některé specifické situace těch, Eh, osob, které připlouvají k našim břehům po té, co byly zachráněni na moři. Cílem je zlepšit eh, účinnost všech těchto existujících postupů, eh, mít pod kontrolou zneužívání těchto pravidel. Tato otázka by mohla být ještě doplněna v rámci prováděcích postupů tohoto nařízení Dublin Ehm, ehm, také ehm, je tady otázka využívání readmusí při rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy. Ochrana základních práv těchto žadatelů. To je tedy také otázka vytvoření eh, v Evropě určitých center, detenčních center, kde by eh, tyto osoby mohly pobývat i relativně možná delší dobu. Eh, zase je to odpovědností státu prvního vstupu. Eh, vlastně je to trvalou odpovědností těchto států prvního vstupu, což je dosti náročné. Může to být tedy eh, období čtyř let. My jsme tedy došli opět k závěru, že by tady bylo spravedlivé, kdyby se na základě principu solidarity a odpovědnosti přerozdělili tito žadatelů do mm, dalších členských států. Gracias. Já vám děkuji. Eh, děkuji také, že jste se snažila co nejrychleji prezentovat eh, tuto svoji zprávu a eh, předložila jste nám španělskou zkušenost, jak zvládat žádosti o azyl a také jste uvedla právě to vysoké procento vstupu legálních se žádostí o azyl. tady eh, to je odlišné, protože v některých členských státech většina vstupů jsou nezákonné nebo nelegální. Budeme pokračovat. A Nyní vyslechneme zástupce Itálie. Prosím, paní Spinelli. Eh, která je v čele Dublinské jednotky v Itálii. Prosím, 10 minut. Děkuji. Doufám, že se mě podaří dodržet 9 minut protože předchozí řečníci už poskytli určitý obrázek a vytvořili určitý rámec v souvislosti s těmito problémy, které jsou tedy společné členským státům v souvislosti s nařízením Dublin 3. Zmínila bych se tedy o základních principech v souvislosti s tímto nařízením Dublin 3, které v současné době platí. Je potřeba daleko, mít daleko větší důvěru vzájem, mezi sebou, mezi členskými státy, vzájemná důvěra v v, oblasti dokazování a další je ten opravdu základ, na kterém je potřeba vytvářet principy solidarity a rozdělování, jak je zmíněno ve smlouvě o fungování Evropské unie. A bylo by samozřejmě potřeba mít takový právní rámec, který umožňuje, bude umožňovat uplatňovat ostatní pravidla. Už se zde o historii poměrně obšírně hovořilo. A jaká je tedy stávající situace? Je to přechodná situace, politická situace v Libii samozřejmě vzbuzuje obavy, jak už zde zaznělo, a nařízení Dublin 3 se nezabývá politickými otázkami. Co je však jasné, je, že stávající okolnosti nám musí eh, umožnit eh, vidět do budoucna, eh, abychom si dokázali představit a projektovat to, co se bude dít v následujících letech. Je tedy potřeba provést opravdovou reformu a jak je nezbytné tedy opravdu reformovat celou tuto oblast, tuto problematiku. Provádění dublinského nařízení v Itálii se v průběhu let mění. To víme docházelo ke snížení toku při, eh, tedy těch uprchlíků i těch připlouvajících. Samozřejmě Itálie je země, která má vnější námořní vnější hranice eh, Evropské unie, které jsou z tohoto hlediska zásadní, takže pravidelné vstupy do Evropské unie eh, ty tedy právě probíhají nám přes moře námořní cestou. Pozemní hranice na severu tedy ty příchody, které zaznamenáváme zejména na severovýchodě, se týkají eh, těch případů žadatelů o azyl, kteří vlastně se samotné definice jsou dotčeni nařízením Dublin. V roce 2019 v Itálii situace byla poměrně analogická eh, situaci ve Španělsku. Měli jsme asi 10 700 nelegálních vstupů po moři tedy, 40 000 žádostí o azyl a méně než 6 tisíc bylo no, vyřízeno. To znamená, že jsme přijali, respektive náš systém v Itálii, eh, náš systém přijetí umožnil eh, přijmout asi polovinu nových žadatelů o přijetí který, kterých se tedy týkalo nařízení eh, Dublin 3. Co to znamená? Tato, tato kritéria, o kterých jsme už hovořili, které, která jsou už zakotvena v dublinském nařízení, tak mají určitou hierarchii, jsou hierarchicky uspořádána. To znamená, první vstup podle článku 13 teoreticky Potom zde máme teda také články 7, 8 a další. Čili co z toho je zásadní, co je nadřazené v té hierarchii. Eh, už zde zaznělo předtím, že je někdy obtížné dokázat, tu skutečnost, že někdo je nezletilý. Je obtížné chránit nedoprovázené zahraniční mladistvé a přitom tito mladiství mají práva, která jsou jiná, tedy eh, pokud jde o slučování rodin. Eh, a potom důkazy ohledně těch rodinných vazeb tak aby mohlo docházet ke slučování rodin, to je poměrně podobné tomu, co už uvedl řecký kolega. Žádná osoba která žádá o mezinárodní ochranu, nemá sebou samozřejmě rodný list a je velmi těžké skutečně zdokumentovat ty nebo předložit dokumenty o rodinných eh, vazbách. Samozřejmě užitečné někdy je provést test DNA ale tím vlastně se e, pouze dokážou přímí příbuzní. Ne? A je, je opravdu obtížné získat tento typ informací o e, členech rodiny, kteří žijí například už v nějakém jiném členském státě Evropské unie. Je skutečně důležité mít na paměti ten princip vzájemné důvěry, protože zaručení rychlých postupů někdy, tak to by mělo znamenat také to, že musíme zaručit, společný, stejný výklad ustanovení nařízení. A problém s výkladem nařízení, ten zde už několikrát byl zdůrazněn. Právě proto se hovoří o reformě. Když je ta situace krizová, je potřeba naléhavé řešení, tak eh, je zde riziko, že každý členský stát si bude vykládat ty normy, ta ustanovení prostě způsobem, který mu více vyhovuje, který je pro něj prostě lepší. A proto někdy je logické, když říkáme, že je zde problém se lhůtami, kdy by se měla hodnotit ta kritéria ohledně rodinných vazeb, ohledně příbuzných, o, co se týká dokazování věku eh, lidí a je potřeba využívat eurodák eh, v daleko eh, hojnější míře tedy. A nebo musíme, nebo bychom měli mít tedy k dispozici možnost eh, využít eh, určitých postupů, určitých řízení. Potom, co se týká těch záchranných námořních operací, tak v mnoha případech bychom mohli diskutovat, zda po záchraně na moři ten vstup eh, do určité země je, neza, je nelegální nebo, za, nebo legální podle článku 13. Už zde také několikrát bylo řečeno, že eh, možná by bylo že vlastně zase tento článek je eh, uplatnitelný pouze v některých zemích. Možná mm, není důvod se ho tak striktně držet a vlastně zase dochází k přetížení pouze některých zemí, které mají externí, které tady mají vnější hranice Evropské unie. Je zde mnoho společné práce, které by členské státy měly společně provádět. A já bych chtěla mm, ujistit Šavu eh, Alrihavi, která mluvila na začátku, že se snažíme vždy mít na paměti to, že za těmi dokumenty, za těmi složkami jsou opravdoví lidé a spolupracujeme takto v síti eh, a členské a členské státy se snaží, vyvíjejí úsilí, aby tedy mm, se vlastně překonal tento princip toho prvního vstupu nebo země prvního vstupu. Je potřeba, aby ten systém byl spravedlivý, aby docházelo ke spravedlivému rozdělování uprchlíků na e, evropském území. A zejména je potřeba dodržovat princip solidarity mezi státy na straně jedné ale také mezi samotnými žadateli o azyl. Děkuji za pozornost. Signora Spinelli. Děkuji, paní Spinelli. A teď přejdeme k posouzení eh, těchto závažných svědectví eh, eh, z jednotlivých odnesných zástupců, kteří byli přizváni. Jsem rád, že jsem slyšel paní, rád slyšel paní Keller a také od stínových zpravodajů. Prosím, pokuste se to omezit maximálně na minutu či dvě a omezte se na otázky, které by mohly být zodpovězeny eh, našimi panelisty. Je důležité, aby reagovali, odpověděli na vaše otázky, přímé poznámky. Chtěl bych vám připomenout, že druhý panel by měl začínat 10.45. 10 to asi bude problém, ale máme opravdu tento druhý panel, toto druhé kolečko, takže bychom měli skončit před, do, do, pracovat do 12.30 a pak se koná setkání koordinátorů. Takže by, máme opravdu velmi nabitý program, víc než tomu bývá eh, jindy. Paní Kelev, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych samozřejmě ráda poděkovala opravdu srdečně zástupcům eh, dublinských oddělení z jednotlivých členských států, kteří sem přijali a souhlasili s tímto velmi obtížným pravidlem, že tedy budou hovořit velmi stručným způsobem což nám tedy umožnilo udělat si určitý evropský pohled, nicméně alespoň z těch šesti eh, evropských států, který je velmi doplňkový. Já bych možná se zmínila o třech bodech. Mnoho z vás hovořilo o různém výkladu toho, kterého článku dublinského nařízení. Jakým způsobem, jak to udělat, co navrhnout, aby se zblížila, zblížil ten výklad, abychom spolu pokročili ku předu, aby ten výklad byl, dejme na bližší a dejme tomu více respektoval samotného ducha, možná víc než tedy to, co je psané tedy v tom nařízení evropském. Druhá otázka se týká těch nedoprovázených mladistvých. Zde také jste říkali, ty lhůty, jak je obtížné dodržet je, jak je těžké dokazovat ten věk, jak je různý výklad. Zde také, hm, co navrhnout, co navrhujete k tomu, abychom zajistili lepší péči o ty mladistvé? a zejména naš, naši němečtí kolegové hovořili o otázkách vnějších hranic, těch nezákonných vstupů, jiní hovořili o převaděčích. K tomuto tématu hm, ti ti lidé, kteří eh, vla, vlastně jsou řešeni v, Dublin, v systému podle dublinského nařízení, přestože se neobjevili jaksi na začátku těch registrací, zde také, jaká konkrétní opatření, jakou cestu navrhnout k lepší ochraně vnějších hranic a jak lépe bojovat proti převaděčům. Děkuji. Děkuji, paní Keller. Vy jste byla skutečně příkladná, pokud jde o dodržování řečnického času. Teď pan Tobe, máte slovo jako stínový zpravodaj, první stínový zpravodaj. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem řečníkům za eh, různé příspěvky. Ono je zřejmé, že eh, Dublin dnes tolik nefunguje a Jedna Jeden jasný problém, před kterým stojíme, je, že máme obrovská čísla sekundárních pohybů. A chtěl bych položit otázku. Vlastně mám jenom jednu otázku, protože si myslím, že je věc dost jasná. Mm, myslím, že všichni se dohodneme na tom, že potřebujeme eh, harmonizovaný eh, systém azylových členských státech a že to musíme udělat co nejdříve. Ale mám otázku, ta zní, eh, řekněme, že v tomto budeme úspěšní a že se nám podaří zharmonizovat náš asilový systém. Ale myslíte si, že to bude stačit? pokud budeme chtít zabránit sekundárnímu toku či pohybu. A budeme muset ještě vzít v potaz i ostatní akce, eh, abychom se postarali o to, že zabráníme těmto sekundárním pohybům eh, a že budeme muset dělat nový dublinský systém, který bude lépe fungovat. Děkuji. Thank you, Mr. Tobé. Děkuji panu Tobému. A teď má slovo pan Bartolo, místo, místo předseda. Dobrý den, rád bych vás přivítal. Děkuji, pane předsedo, že jste mi udělal slovo. A ta diskuze, kterou tady sledujeme, eh, s ní jsme vyrozuměli, bylo to také řečeno, že Dublin 3 nefunguje nebo funguje špatně. Není tu žádná koordinace mezi členskými státy, žádný harmonizovaný systém při provádění toho nařízení a to všechno bylo vysvětleno i e, s Evropskou radou. Zástupci jsme poslali minulý týden, byla tam paní Keller, zpravodajka. Hlavní problém e, spočívá ve slučování rodin, ochraně zájmu nezletilých a pak jsou tu jiné potíže, protože celá věc je velmi složitá. I to, co, s čím počítá dublinské nařízení. A i vzhledem ke skutečnosti, že článek 80 eh, smlouvy EU, eh, tam se mluví o principu solidarity. Eh, rovné rozložení, rozdělení zodpovědnosti je zapotřebí mluvit o principu eh, země prvního vstupu. Tohle nejprve musíme opustit a pak eh, začít reformovat toto nařízení příslušným způsobem. A to Evropský parlament také navrhl eh, v posledním legislativním období. Reforma dublinského systému by, se, by měla být provedena tak, aby došlo k novému rozložení břemena na členské státy. V zásadě je tu společná vůle, společný zájem a už dva roky je to blokováno e, na radě ministrů. Přestože to vše by mělo být ve společném zájmu a řešení všech těchto otázek, a to je i důvodem toho, proč jsme dnes tady, chceme to prodiskutovat. Myslím si, že to, co už navrhl Evropský parlament v posledním legislativním období, je reforma dublinského nařízení. Pan Karin. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem zástupcům eh, státních orgánů za jejich svědectví, které skutečně, jak řekl kolega Bartolo, jdou v podstatě stejným směrem, že je to nedostatečný systém podle dublinského nařízení, o kterém hovoří všichni na různých úrovních, že je zde různý výklad nařízení, problém nedostatečné solidarity také při rozdělování mezi členskými státy a problém nedoprovázených mladistvých. A před několika týdny řeckým ministr vyzýval mm, evropské ministry, aby tedy eh, přijímali státy tyto nedoprázené mladistvé a například Portugalsko na to reagovalo. Je tedy čas, abychom eh, skutečně znovu otevřeli Eh, tady to nařízení v té době, kdy si my zde klademe hodně otázek. Je zde 640 dětí, které umřely ve středozemním moři od roku 2015 dosud. Celá země, celá Evropa byla zhrozena, opravdu zděšena tímto obrázkem je, a je potřeba, abychom to zapracovali do našich úvah, do naší práce, když také hovoříme o nelegálním překračování hranic. Co to znamená ta osoba, která je stíhána, která je ohrožena, neměla prostě čas předložit výzum, aby požádala eh, o legální azum. Takže všech, celý ten jazyk, který k tomu používáme, musíme trošku změnit ten způsob, jak se díváme na toto na evropské úrovni. Je potřeba toto skutečně reformovat. Lej. A teď už jste měl dostat vlastně slovo předtím, ale máme vás díky bohu na seznamu. A teď slovo dostanete. Ano, děkuji. děkuji. Ano, myslím, že všichni souhlasíme s jednou věcí, Eh, je to, je, Dublin je třeba reformovat. Zazněly tady kritiky, eh, byly vysvětleny problémy, eh, ta rigidita, ta složitost, ta byrokracie. A já bych tomu jen chtěla dodat, že v roce 2017 ze 700 tisíc žádostí 21 osob bylo předmětem transferu v rámci Dublin 3. Čili vlastně hovoříme jen o 13%. To je jedno z kritérií, které by nám mělo pomoci, eh, tedy kritérium slučování rodin. Hovoří se o tom, že to není dostatečně flexibilní, o tom, že není možné pokus, pochopit eh, i genealogický, eh, genealogickou strukturu rodin. Pak je tady ta mm, odpovědnost země prvního vstupu. Víme, že to nefunguje, protože veškerá váha, veškerá tíže je přenášena na tyto země prvního vstupu. Jak eh, reformovat text, eh, aplikovat princip solidarity? Jak počítáte, že tady bude vlastně fungovat také princip um, slučování rodin? No, Pro, promiň. No, v zásadě... Elf, genau. V zásadě víme, že od roku 2011 po arabském jaru bylo jasné, že Dublin úplně stroskotal. Vzpomínáme si všichni eh, eh, na eh, projev paní Malström, která stála u hrobu dětí, tenkrát to takhle bylo. Tenkrát bylo řečeno, že máme veliký problém. Pak přišel rok 2015, čtyři roky později. Migrační agenda se vším tím, co s tím bylo spojeno. A 2017 Eh, přišel eh, návrh z komise, eh, parlament udělal taky super návrh s dvoutřetinovou <laughs> většinou. A jeden kolega to tady už říkal. Máme návrhy, které jsme předložili a já bych měla obrovskou radost, kdyby možná nějaký zástupce z těch, kteří tady dnes mluvili, třeba jedinou větou, jedinou zmínkou byl řekl, že tady něco existuje, na co se můžeme podívat. Tak tohle jako vždy nenastalo. Dobře. Pak bych položila otázky, které mě na nejvíc zajímají. Rozdělení. Mnozí tady říkali, že rozdělení migrantů má být změněno. Jak má k této, tomuto rozdělení, rozložení dojít? Jaké návrhy tu existují ve Španělsku, v Itálii? Eh, mluvme nebo zůstajme u těch zemí, kde přicestovávají migranti, třeba Řecko, kde dochází ke skutečnému rozdělování. Co tu navrhujete? Další bod. Máme tady judikáty Evropského soudního dvora, kteří, eh, které říkají, že eh, určitým věcem nesmí docházet. Například z 19. března března 2019. Ehm, eh, každé eh, přesídlení, eh, každá nesnesitelná situace pro migranty je zakázána, tedy donucení toho migranta. Já bych chtěla vědět, jak opravdu toto je prováděno, co tady bylo k tomu už navrženo. A pak bych ráda věděla, co se týče férové příslušnosti férový eh, systém příslušnosti, to říkali také německí zástupci. Mají všechny členské státy se toho zúčastnit nebo ne? Myslí, myslíme, že ano. A co chápete pod předběžným přeskumem eh, nebo prošetřením? To je to, co se tady nějak propašovalo. To předběžné prošetření, eh, tomu se říká admissibility check. To bych chtěla vědět. Děkuji. Ano, tak já bych vám chtěl připomenout, že 10.35 za chvíli máme začít s dalším panelem, už máme zdržení, ale nechci, aby bylo moc velké. Prosím, dva eh, členové, dva zástupci mají dodatečné ještě otázky, dva. Eh, každý jedno minutu maximálně, paní Dion. Eh, já to zvládnu velmi rychle, pane předsedo, protože myslím, že všichni chápou, že pr- základní princip, o který se opírá Dublin, vychází z toho, že všechny asilové systémy v členských eh, státech jsou eh, podobné. To je ten výchozí bod, který tady je od eh, začátku působení Dublinu. Dále hovoří se o tom, že princip prvního vstupu nefunguje. Také vidíme, že parlament dokázal najít eh, jinou, jiné řešení opírané o jiný princip. Nevím, zda tady naši hosté eh, chtějí odpovědět na všechny tyto naše otázky a mají možnost na ně odpovědět, ale jde prostě o tu praktickou fázi, to jest v radě, kde členské státy eh, prostě nejsou schopni se dohodnout na nějakém funkčním nahrazení tady tohoto systému. Ano, prosím, jednu minutu pan Ferrara. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji všem těm, kdo tady vystoupil. Já se soustředím na dvě věci. Otázka kritérium eh, země prvního vstupu. Eh, to je kritérium, které by mělo být reziduální a které se ukázalo být vlastně nejvíce používané. Mě překvapilo vystoupení německého zástupce, který říkal ano pro model stejné odpovědnosti, pokud budou existovat určité filtry. To znamená, že ti, kdo nemají právo na vstup, by zůstali mimo. To mě trošku eh, vyvolává pochybnosti Eh, Evropský parlament eh, tady měl v roce 2016 text reformy, kterou zamítnul. Pakliže se eh, přijme reforma preventivní způsobilosti v první etapě, tak vzniknou problémy. Pokud jde o posouzení, jak, jak se to posouzení má provést, jak to bude prováděno země prvního vstupu by tedy měla prostě eh, vyhostit ty, kteří na to nemají právo? Eh, ano, měla bych mluvit pomaleji. Dobře, pokusím se. Takže sekundární eh, pohyb. Tady mám také pochybnosti. Buď je to politická otázka, nebo je to právní, právnická otázka. Italské orgány eh, podle mého názoru oprávněně hovořili eh, o principu vzájemné důvěry, který tady není dostatečná. Eh, jsou tady také různé interpretace. To, ty různé interpretace, to je politickou nebo právnickou otázkou. Eh, je to právnická obtíž? Pak, když ano, tak eh, co s tím? Podle italského práva eh, máme jasnou interpretaci. A já si kladu otázku, zda na evropské úrovni mohou být problémy a je pak, že ano, tak jak je vyřešíme? Ano, takže vy jste tady vyslechli Eh, řadu otázek, řadu poznámek, tak prosím, pokuste se omezit jen na ty nejpodstatnější body, eh, které se týkají prostě eh, vaší konkrétní země, vašeho konkrétního úřadu. Takže začneme panem se. Může to být na jednu, jednu a půl minutu, jinak budeme mít velké, velké spoždění. Děkuji. Já bych chtěl odpovědět na dvě otázky velice stručně. První se týká těch sekundárních pohybů a e, pak e, za druhé otázka interpretace, když dojde k neschodám. E, otázka sekundárních pohybů. Máme-li považovat sekundární pohyby jako reakci na nedostatky dublinského nařízení, pak eh, podle mého názoru by řešením bylo právě dobré fungování dublinského nařízení. Eh, dublinské nařízení může dobře fungovat eh, jen když tady bude jasná aplikace, určitá pevnost, přísnost. Pokud jde o tu interpretaci, rozdílných situací. Mohou tady být prostě různé mm, argumenty, které působí v dané interpretaci. A mm, musíme e, například e, zachovat jednotu rodiny. To by tady mělo vždycky platit při těchto interpretacích. Dále musíme mít vždy na paměti nejlepší zájem dítěte Ehm, protože právě práva dětí jsou přece v evropském právu velmi zásadní. Takže mělo by tady být eh, jasnější v dublinském nařízení do budoucna, eh, které tyto, eh, která tato pravidla platí přednostně. Prostě musíme postupovat podle těch základních principů, které jsem tady uvedl a mělo by to být také na bázi vzájemné důvěry. prosím. Schimmelfenning. Profesor pan Schimmelfenning, máte minutu a půl. Děkuji. Ano. Je harmonizace azylových systémů něco, co dostačuje? My si myslíme, že harmonizace je velmi důležitým cílem, ale nedostačující. Také musíme zvážit to, že eh, musíme vyslat podněty pro žadatele, ale i pro členské státy Myslíme si, že odstranění eh, současných asymetrií mezi členskými státy je velmi důležité protože přetížení některých členských států a eh, tato nerovnováha jsou příčinou toho, že je příliš mnoho protikladů a nesrovnalostí mezi jednotlivými eh, státy a příliš málo spolupráce. A když se nám podaří odstranit tyto asymetrie, tak bychom o toho hodně získali, protože hodně problémů, které dnes ještě máme, by se automaticky vyřešily i v oblasti sekundární migrace. A proto Německo eh, ve své vládní eh, stanovisku navrhl režim příslušnosti, který Eh, vlastně zobrazuje mm, eh, mm, eh, návrh Evropského parlamentu k Dublinu. My vidíme tento návrh, vítáme tento režim nebo tyto myšlené nápady týkající se příslušnosti. Myslíme si totiž také, že když bychom měli takovýto férový systém příslušnosti, tak ehm, bychom vyřešili i problém nejrůznějších výkladů. Mohli bychom ho alespoň trošku utlumit, protože dnešní problém přeci spočívá v tom, že otázka toho, kdo je příslušný, Eh, se diskutuje vždycky tehdy, když jeden z členských států posílá jednu osobu do, eh, bych chtěl poslat jednu osobu do druhého členského státu. Ale pokud měli férový mm, systém příslušnosti, a v této slovesnosti by už na začátku byla definována jasně tato příslušnost, jako třeba by to bylo definováno EASO. Ehm, a také by bylo možné to vysvětlit a zdůvodnit před evropskými soudy. A bylo by tady tedy jasné rozhodnutí týkající se příslušnosti, které bylo možné jenom tehdy, kdyby to bylo zaregistrováno v Erodaku a vždycky by bylo rozpoznáno, eh, pak by bylo jasné, že už bychom neměli tyto půdky a nesrovnalosti mezi jednotlivými členskými státy. Děkuji. turn. Mr. Axelson and Sorry. Mr. <laughs> Teď je strana, na straně Švédska pan Axelson a paní Lili Ferlat. Mm, děkuji a tedy, co se týká toho různého výkladu dublinského nařízení, je to právní nebo politická otázka? Uh, Hmm, zatím se to považuje spíše za právní otázku. Rozhodují švédské soudy, když je problém s výkladem. Já vím, že to tak není ve všech zemích. Potom ta myšlenka, že bychom měli mít harmonizovaný systém, jaký by byl důsledek. Já mám na starosti oddělení dublinské politiky, takže je to můj názor. Je to viděno z mého pohledu, to, co řeknu. A skutečně to, že máme různé asilové systémy, tak to má pochopitelně důsledky na tom, jak se přemístují tedy eh, žadatelé o azyl, imigranti do Švédska. A samozřejmě určitě, kdybychom měli harmonizovaný systém, tak by to mělo důsledky i na náš způsob práce. Děkuji. Para las preguntas que se han formulado, lo agradezco. Ano, eh, děkuji vám předem, že eh, budete eh, stručná. Ano, děkuji. Ano, já myslím, že Je prostě tady potřeba překonat současnou situaci. Ehm, asi tento názor mnozí sdílíme. V našem případě si myslíme, že to eh, překročení nebo to překonání tohoto principu eh, země prvního vstupu, který má veškerou odpovědnost, nějakým způsobem musíme vyrušit nějakým strukturálním způsobem, mnohem účinnějším způsobem, eh, aby bylo právě možné celou situaci zvládnout. Děkuji. A paní Spinelli? Scusi, Simona Spinelli. Paní Simona Spinelli má nyní slovo. Děkuji. Ano, podle mého názoru tento princip země prvního vstupu, ten by, se, ten by měl být překonán. Nemůže to už být základním kritériem, podle kterého se bude rozhodovat. Na technické úrovni by některé principy mohly být eh, uplatňovány tak, aby se zvýšila důvěra. Jak si převrátit, otočit důkazní přemeno, spíše než dokazovat tedy eh, rodinnou vazbu, Spíše tedy, pokud se nedokáže opak eh, pokud zde se nedokáže nebezpečí pro eh, veřejné zájmy dané země. To by možná mohlo být řešení, které by mohlo být přijato. Co se týká sekundární eh, migrace, tak bych chtěla říci, že harmonizace by měla probíhat na základě z těch přijímacích struktur, té infrastruktury to vlastně nejvíce potom zatěžuje tu zemi, která tedy čelí největšímu, největší zátěži. Z právního hlediska nemůžeme někoho přinutit, aby zůstal prostě v nějaké zemi nebo na nějakém místě. Takže mělo by, eh, měli bychom mít určité pobídky pro žadatele o asyl. Děkuji vám, děkuji vám všem, všem za vaši spolupráci, za to, že jste se opravdu snažili dodržet řečnický čas a děkujeme speciálně eh, zástupcům národních úřadů eh, z tohoto prvního panelu. Děkujeme vám za vaše příspěvky, bylo to opravdu velmi eh, zajímavé a vneslo to více světla tedy do Eh, našeho vnímání dublinského nařízení. A nyní bychom se měli posunout bez dalšího k druhému panelu, protože jinak bychom nabrali spoždění. Takže děkuji všem panelistům z prvního bloku a nyní se posunujeme k druhému bloku. Budeme zde mít prezentace ze strany expertů na, úrov, na evropské úrovni, takže vás srdečně vítáme v tomto druhém panelu jsou zde zástupci, kteří jsou vlastně aktéry v, při analytickém hodnocení a e, při uplatňování dublinského nařízení. Čili dá, budeme zde mít prezentace ECRE e o uplatňování dublinského nařízení paní Katrin Vulart, ředitelka, a pan Stavra, Stavros Papagergiopoulos, Evropské rady pro uprchlíky a exilanty ECRE, e, kteří budou hovořit o tomto nařízení. Takže budete mít slovo na 10 minut, ale prosím, mějte na paměti, že jsme pod časovým tlakem, tak prosím, dodržujte řečnický čas. A potom, takže prosím, 9 minut, pokud dokážete dodržet, bude to skvělé. Děkuji. Já Vlastně se budu zabývat doporučeními ze studie, která byla zveřejněna v pátek a byli jsme poměrně překvapení eh, tímto dokumentem, který se týká uplatňování nařízení Dublin 3. Bylo to oddělení pro výzkum a studie Evropského parlamentu. Pokrývá to hodnocení národních asilových systémů. Není to hodnocení principu, dublinského nařízení nebo alternativ. Skutečně se to týká přímo fungování nařízení Dublin 3. Takže pokud se podíváme na výsledky tohoto výzkumu, tak každé hodnocení musí být vysoce kvalifikované a vykazuje přesto určité nedostatky v informacích ohledně eh, nařízení co se týká zdrojů, postupů, vyřizování žádostí, lhůt pro přesuny zákonných eh, právních procesů a konkrétních situací. Takže první zjištění souvisí také s těmito nedostatky v informování. Hodnotili jsme uplatňování nařízení Dublin 3 v rámci toho eh, souboru nástrojů pro lepší právní úpravu, kde se hodnotí relevantnost, konsistentnost účinnost a efektivnost právní úpravy. Z hlediska efektivnosti nařízení Dublin 3, tak ta studie ukazuje, že to není efektivní legislativní akt, že neplní ty stanovené cíle. První cíl je rychlý přístup k řízení. Jak jsme slyšeli už od předchozích eh, přednášejících a zejména, jak říkala Šaza, tak to není něco, co, cíl, který by byl splněn druhý je eh, vyřizování těch žádostí. A ve studii vidíme, že eh, stále tyto nedostatečné vyřizování pokračuje, protože dublinské nařízení, nařízení neřeší eh, příčiny sekundární migrace. Ta, ty návrhy reformy z roku 2016 neodstranily vlastně ty důvody, proč lidé migrují, proč a No vlastně také se to týká slučování rodin. Je to, jsou to velmi složité komplexní důvody. Za třetí jsou zde kritéria podle Dublinu 3, která nejsou plně dodržována. Studie ukazuje, že často jsou tam ty pro, principy první země vstupu, které jsou převládající. Druhé hodnocení, eh, kritérium hodnocení je efektivnost. Finanční náklady jsou vysoké a pravděpodobně neúměrné k dosažení těch cílů. Finanční náklady jsou velmi těžko ohodnotitelné, nejméně da eur za rok podle disponibilních důkazů hlavní uživatelé toho systému je Německo a Francie, které, eh, kde Dublin je také neefektivní eh, z přesunu eh, lidí různými směry a konečně náklady na lidi, na lidský, lidské zdroje tedy jsou také poměrně vysoké. Z hlediska relevantnosti tak zase, co se týká kritérií lepší právní eh, úpravy, zde ty cíle jsou, mají hlavní relevantnost, protože nej, není centrální rozhodování v rámci společného asilového systému, tak je důležité, abychom měli legislativu pro přidělování odpovědnosti mezi jednotlé, jednotlivé členské státy. Nicméně Důkazy ukazují v rámci této studie, že relevantnost Dublin 3 ve své stávající formě by se měla zlepšit přeshraničně. Další čtvrté hodnocení konsist, eh, kritérium konzistentnost. Konzistentnost je slabá tře, ve třech třemi způsoby. Interní konzistentnost chybí kvůli různým, různému výkladu jednotlivých článků v členských státech. Za druhé, konzistentnost nařízení eh, v souvislosti se základními právy je slabá, eh, pokud jde o uplatňování. A za třetí, konzistentnost eh, v rámci asilového AKY není perfektní. Zejména je zde rozdílná interpretace a rozdílné znění eh, směrnice o asilovém řízení a Dublin třetí Konečné kritérium evropská přidaná hodnota. Přidaná hodnota toho, že máme evropskou legislativu v této oblasti je jasná. Je potřeba mít kritéria standardizovaná kritéria odpovědnosti když tedy má, bychom měli mít společný systém, který by umožňoval centrální rozhodování. A kompetenc, je potřeba stanovit jasné kompetence podle eh, práva EU. Nicméně, pokud jde o uplatňování dublinského nařízení, tak vyvstávají otázky, zda ta přidaná hodnota ve vztahu podle stávajícího znění je skutečně dostatečná. Na závěr bych formulovala určitá doporučení, která vyplynula z té studie. Tu studii si budete moci v pátek přečíst dopodrobna, až bude publikována. Takže za prvé, co se týká jak, stano, jak designu tedy, tak uplatňování eh, Dublinu 3 je zde otázka nejen lepšího uplatňování, v rámci hodnocení o lepší právní úpravě, ale už samotné designování, samotný systém toho nařízení je nespravedlivý a nerozděluje odpovědnost spravedlivě mezi členské státy. Měl by a vlastně správný právní instrument by neměl, by měl předcházet těmto problémům. Jsou zde poměrně problematická politická rozhodnutí v souvislosti s uplatňováním. Je zde snaha o minimalizaci Eh, odpovědnosti jednotlivých členských států. O tom hovořila jasně Šaza ve svém úvodním příspěvku. A to nemá čistě jen co dočinění s konkrétním uplatňováním. Tato doporučení pokrývají tedy jak formu, samotné znění, tak tedy to uplatňování. Potom lepší efektivnost v, v oblasti harmonizace prioritizace eh, slučování rodin, osvědčené postupy, pokud jde o dokazování, eh, dodržování eh, lhůt podle článku 17 také v tě, tom případě slučování rodin nebo tedy těch širších rodin, minimalizace přesunů založena na lepším přeskumu žádostí, a zejména eh, když tedy nejsou adekvátně dodržována lidská práva v té zemi, eh, do které ten přesun tedy by měl být realizován. Takže potom jsou zde další relevantní agentury, které by měly zhodnotit přesun v, za, v případech fragrantního porušování lidských práv. Potom je potřeba také lepší výkoz, výkaznictví, aby se pokryla ta mezera v informování. E, jsou zde určité pokyny, které komise zveřejní. Potom schoda dodržování lidských práv. Zde bych řekla, že Dublinské nařízení Dublinazice se stala slovem v mnoha e, evropských jazycích a, na to ne v pozitivním slova smyslu, protože Dublinated, Dublinizace, to je opravdu poměrně problematický výraz. Takže vyhýbat se pře, pře, nezbytečným nebo přehnaným e, přesunům, lhůtám přerušování řízení, prioritazice právo na rodinný život, lepší zohledňování práv dítěte a práv žadatelů, minimalizace využití detence. Hodnocení Dublinu by mělo být provedeno eh, v souvislosti s chartou základních práv. Hodnocení by mělo obsahovat eh, zejména eh, konkrétní ustanovení článek 17, odstavec 1 a 2 v souvislosti s humanitárními důvody, v souvislosti s lidskými právy, včetně slučování rodin, přístupu k péči, také humanitární práva. Všechno toto by mělo být dodržováno. A konečně doporučení ohledně solidarity, využívání článku 343 preventivní opatření ze strany komise a členských států spíše než eh, politická náprava potom už situací, ke kterým dojde. Využívání článku 17, mechanismus sdílené odpovědnosti v konkrétních případech. Konečně každá reforma musí stanovit jasný problém sdílené odpovědnosti, systém solidarity, jinak vlastně nemá smysl reformu vůbec provádět. A ta kritika návrhu dublinského nařízení eh, je asi oprávněná. Ono je obtížné správně reformovat eh, nějaké nařízení. Dublin 3 zatím tvoří právní rámec, ale doporučujeme tedy reformu a hm, budeme pokračovat v práci, kterou jsme už zahájili, tak aby více byla zohledňována základní lidská práva. Děkuji. A vím, že to není, že to nebylo jednoduché pro předešlé eh, panelisty, kteří představovali eh, různé eh, administrativní systémy. Prosím, pokuš, pokuste se přispět, co Pokuste se dodržet opravdu maximálně 90 minut. A teď Alexa Deschalus, doufám, že jsem jenom vyslovil správně, Ehm, policejní eh, zástupce, eh, právní eh, jednotka, zástupce uprchlického centra, ehm, bude prezentovat nálezy o provádění nařízení Dublinu, které jak jsem si limbo. Ano, děkuji. Jsem, jsem chci poděkovat výboru Libe za příležitost ehm, zúčastnit se tohoto slyšení dnes. Mm, je zajímavé naslouchat, bylo zajímavé naslouchat dřívějším příspěvkům a e, zvláště mnohé z těchto nálezů e, se zdá být odrážejí to, e, co jsme zjistili také u NHCR, byla to zpráva o jakémsi stavu limbo a také odráží to, co je k dispozici online. Eh, tato zpráva in limbo. Tady bych nejprve chtěl mm, udělat takový přeskum prvních nálezů, potom bych chtěl se podělit o některých, mm, s některými doporučeními a mm, eh, také ještě zmínit eh, další věci. Právo na informaci a osobní pohovory. Mm, jsou tady výzvy, které byly identifikovány v naší studii, mm, včetně nedostatku dostatečných kvalifikovaných mm, lidí, kteří by mohli, a tlumočníků, kteří mohli vést tyto pohovory, dále omezené zdroje národních úřadů, stejně tak jako omezený rozpočet v některých případech, eh, který má dopad eh, na eh, tyto případy a pak je tady nedostatek tlumočení nebo tištěných materiálu, časový tlak, omezení na dopad na možnosti těchto úřadů poskytnout informaci a e, vysvětlit e, případy. Dále informační materiály e, bývají často příliš obtížné, není možné, aby jim žádatelé o azyl řádně rozuměli. A tato pohovory se nepoužívají tak dostatečně, jak by měly, zvláště Eh, se, eh, se tady možná lidé nesoustředují na sbírání důkazů, které jsou relevantní pro řádné přidělení zodpovědnosti a informace často eh, nejsou proaktivním způsobem vyhledávány. Co se týče procedurálních pojistek týkajících se dětí, mm, tak tady jsou vysvětleny nebo potrženy hlavní výzvy. Nedostatek jednotnosti v těchto řízení, nedostatek hlavních směrů, nedostatek mm, proškolených pracovníků a to vede k různým přístupům dále prodlevy eh, v eh, těchto řízeních a nedostatečný, nekonsistentní přístup eh, v, napříč všemi členskými státy. Nedostatečný, nekonsistentní systém vysledovatelnosti a také omezená spolupráce mezi členskými státy. A dodatečné žádosti, kromě eh, těch, které jsou zakotveny eh, v nařízení eh, dublinském, ty jsme také shledali mm, dále slučování rodin a kritéria s tím spojených, spojená. Studie identifikovala výzvy, jako například ehm, vysledovatelnost ehm, rodin. Není to dostatečně prováděno ve členských státech, které byly prošetřovány, hm, hlavně co se týče žádostí dospělých. Dále různé důkazní požadavky nebo hm, nedostatečné eh, časové limity pro zjištění, jestli žadatelé jsou schopni se sjednotit s ostatními eh, příslušníky rodin. Prodlevy hm, v těchto řízeních týkajících se jak dětí, tak dospělých. Ehm, omezené definice rodiny které zabraňují sloučení rodin, pak diskreční eh, eh, klauzule a nedostatek jasné situace, co se týče kritérií nebo práhových hodnot. A pak jsou to různé požadavky vztahující se eh, k žadatelům je takzvaná dependency clause článek 16. Eh, eh, co se týče využívání těchto eh, diskrečních nařízení, tak studie identifikovala to, že ty přístupy omezují praxi. Je tu nedostatek možnosti využít těchto doložek a Eh, pak jsou tady podmínky pro žadatele, které jsou rozdílné a které mohou mít i různé eh, politické dopady. A zase eh, jsou tady různá důkazní požadavky, které představují veliké výzvy. Takže jsem chtěl udělat takový podat přehled některých doporučení ehm, které se objevují v této eh, studii in limbo. Ehm, v UNHCR studii eh, nařízení Dublin 3 v sobě má určitý potenciál, ehm, je tady zapotřebí reformy. Ehm, musíme eh, trvat na tom, aby rodiny v EU byly sloučeny, musíme tomu napomoci, musíme poskytnout dostatečné zdroje, tak by tento systém fungoval zase s podporou EASO. Studie také ukázalo, že jsou tu mezery a že je tu nedostatek harmonizovaných přístupů při při provádění eh, dublinského systému a eh, to se vztahuje jak k žadatelům, tak členským státům, eh, které mají nedostatečnou důvěru v celý systém. A to odráží negativně, také to ukazuje nedůvěru členských států a má to pak opačný účinek, opačný dopad. E, tyto žadatelé pak zůstávají v jakémsi stavu e, limbo. V této studii e, voláme po proaktivním a dostatečném aplikaci nařízení Dublin, včetně diskreční doložky, s tím, že budou zajištěno sloučení rodin. Mm, a tyto požadavky jdou ještě na hranice toho, co s čím se počítá v nařízení. Ale měli bychom opravdu přispět k tomu, aby ty nařízení a postupy probíhaly rychle Eh, omezení definicí do eh, toho, jak se kvalifikují jednotliví čl- eh, příslušníci rodin. To by mělo, zpomaluje systém. Měli bychom rozšířit definici eh, rodiny a podpořit eh, sjednocení, sloučení rodin, mm, eh, protože tam, kde mm, rodiny jsou izolovány, tak by členské státy měly využít svých možností a zajistit toto, jedno toto sjednocení rodin mm, a to by mělo být v souladu se jejich základními právy. Pak jsou tady časové dodání informací, efektivní využití personálních pohovorů a proaktivní shromažďování informací, které jsou relevantní pro to, abychom určili, který stát je příslušný, aby bylo možné prošetřit řádně žádost o azyl. A pak jsou tu ještě další opatření, která by mohla přispět eh, k posílení a podpoře tohoto nařízení. Eh, dále jsou to zdroje, eh, které budou užitečné z dlouhodobého hlediska, mm, takže tak, aby tyto žádosti byly v souladu s tím, co je zakotveno v nařízení. Takže mm, my doporučujeme, aby informace byly poskytnuty co nejdříve mm, ústně a aby také byly než budou ještě žádosti oficiálně eh, podány. Posílení koordinace mezi eh, vysílacími a přijímacími zeměmi, to je klíčové pro to, abychom zajistili rychlý, hladký, hladké přemístění pod hlavičkou dublinského nařízení eh, dostat styční úředníci v jiných členských státech se ukázali být důležitým nástrojem v tomto ohledu. Identifikační mechanismy by měly fungovat tak, aby bylo možné eh, žadatele a ehm, identifikovat ty, kteří mají specifické potřeby a těm by měly být, ehm, těm by měly být dodány informace co nej, nejúčinněji ehm, dále právní eh, podpora a porada ve všech stádiích dublinského řízení. Měli bychom eh, zajistit včasné odkrytí informací a tak, aby byl řádně celý systém pochopen nedostatek vzájemného porozumění mm, mm, a nezbytné mm, důkazní požadavky, dále stanovení vazeb rodinných. To často bývá překážkou pro sloučení rodin. Důkazní požadavky by měly být rozumně, rozumné, měly by přispět k lepší spolupráci Děti často eh, eh, končí v takovém zdlouhavém řízení bez žádné eh, podpory. Jsou tu případy, které se týkají dětí a sjednocování rodin a ty by měly být prioritami. Naše studie ukazuje potřebu um, ustanovit správné mechanismy, které napomohou mm, spolupráci a budou ve prospěch těchto lidí a které vysledují rodinné příslušníky. To by mm, podpořilo hladší řízení a mm, to je zapotřebí tady velkých lidských finančních zdrojů, které by toto eh, podpořily. Mm, takový opatrovník, který bude vyškolen, by měl být obmojnován co nejdříve, poté, eh, co eh, se dostane nezletilé neprovázané dítě do některé z členských států. Takový opatrovník by měl být přítomen ve všech stádiích tohoto řízení, aby zajistil zájmy dětí. Mm, a závěrem bych chtěl ještě zmínit, že máme některá doporučení, s těmi počítáme. Ehm, ehm, zveřejnili jsme jednu studii v lednu tohoto eh, roku, eh, ta je k dispozici eh, a kopie tady máme. Je to dobré znamení, že to máme také online, takže to je takový dokument, který spíše hledí do budoucna. Děkuji. Thank you. <clears throat> Děkuji vám. Ano, to byla zpráva v našem panelu. Rozhodně eh, vzdávám čest vašemu vystoupení. A samozřejmě to platí i pro další členy tohoto panelu. Také pro další eh, řečnici Joanu Darmanin, která zastupuje útvar pro azyl eh, generálního ředitelství vnitř, pro vnitro Evropské komise. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji všem organizátorům eh, za to, že připravili toto velice zajímavé setkání. Ano, pan předseda na začátku uvedl, že v roce 2015 komise provedla posouzení Eh, které se již týkalo eh, reformy dublinského nařízení. Eh, předložila ho v roce 2016 a bohužel je to stále ještě na jednacím stole. Dnes se chceme soustředit na dva pilíře. Především na otázku vládních struktur, které platí podle současně platného dublinského nařízení. A pak dále otázka posouzení ehm, aktualizovaných statistik a návrhů na úpravu nařízení. Je tady například možnost administrativního postupu, které bilaterálně mohou eh, přijmout členské státy při zpracovávání žádostí podle dublinského Eh, postupu například mohou vytvořit eh, kontaktního důstojníka nebo mohou také zkrátit eh, časové lhůty různých etap zpracování žádosti. Ta, takovéto úpravy nebo takovéto postupy musí být kompatibilní s nařízením a musí být notifikovány komisí. Například měli jsme pět takových administrativních postupů Eh, existující dublinské nařízení podle článku 44 má výbor, který sehrává svou úlohu při eh, té právní úpravy z roku 2018 číslo 118. Kromě toho komise také pravidelně svolává setkání eh, expertní skupiny, takzvaného kontaktního výboru, eh, aby se mohly eh, diskutovat různé důležité právnické aspekty, interpretace a provádění Dublinu, zejména tam, kde jsou různé názory eh, v členských státech, eh, nebo kde mohou být také rozdílné nálezy eh, různých soudů. Tento výbor se setkal pravidelně každoročně, někdy dokonce i dvakrát za rok, a opět cílem je diskutovat různé interpretace a najít pro ně řešení. Abych vám uvedla určitou představu. Je tady například apel na větší spolupráci Eh, pokud jde o eh, výměny mezi členskými státy a zajišťování důkazů. Eh, v kontaktním výboru také například se diskutovaly situace, kdy kdy žadatelé podali žádost v několika členských států, když podávali další a další žádosti, nebo když šlo o dvě nelegální přechody hranice po sobě, nebo také otázku sjednocování rodin, slučování rodin, eh, o tom se tady již hovořilo dneska, a některé další otázky. Současná nařízení Dublin 3, je tady článek 37, který počítá se smírčím postupem, eh, který by řešil spory, které mohou nastat mezi členskými státy při provádění nařízení. Tento postup může být iniciován na žádost jednoho členského státa Eh, státu. Mm, ovšem i ten druhý dotčený členský stát musí souhlasit s použitím tohoto postupu. Eh, v posledních letech byla snaha aktivovat tento postup, ale de facto nebyl nikdy použit. Eh, také proto, že buď se věc vyřešila neformálně kontaktem mezi danými členskými státy, anebo že nebylo mm, Eh, ochota spustit celý tento postup eh, ze strany dotčených států. Já také chci říci, že EASO sehrálo velice důležitou úlohu eh, v vydávání pokynů pro dublinský postup vytvoření sítě dublinských orgánů pro sdílení informací a také Dublinskou platformu v listopadu 2016, eh, která umožňuje členům sítě přímo komunikovat a sdílet informace i expertízy. Chci připomenout některé otázky, eh, které se týkají provádění. Slyšeli jsme, mnoho řečníků, kteří hovořili o problémech eh, týkajících se jak eh, toho, jak teorie, tak praxe Dublinu. Eh, také mohu hovořit o některých statistikách, které se týkají postupu v rámci Dublinu. Zejména můžeme hovořit o převzetí odpovědnosti nebo o vrácení žádosti. Celkový počet přijatých žádostí eh, v obou případech ukazuje nárůst eh, z něco přes 20 tisíce v roce 2012 k 94 tisícům v roce 2018. Když se podíváme na současný počet Eh, eh, provedených transferů, tak vidíme, že v roce 2012 tady bylo zhruba 9 tisíc transferů, eh, prakticky 25 tisíc transferů v roce 2018. Když se podíváme na podíl skutečných transferů podle žádostí, tak vidíme, že to narůstá v průběhu let, ale nikdy to nenarostlo přes 35 eh, eh, v roce 2015 to například bylo 25 2018 to bylo 26 A já musím zdůraznit, a to také myslím tady zaznělo od EKRE, je třeba zdůraznit, že Eh, tady vždycky eh, jde o žádost, když jde o transfery lidí, protože počet eh, žádostí neodpovídá konkrétně jedné osobě, protože jedna osoba může podat několik žádostí i v několika členských státech. Ehm, takže statistiky neukazují přesně, kolik konkrétně vícečetných žádostí odpovídá jednomu transferu. To už ostatně tady také někdo zmiňoval. Druhá otázka, kterou je třeba zmínit, a která také již byla zmíněna, je ten podíl mezi těch take part and take back request. Je tady uh, procedurální nedostatečnost eh, v rámci dublinského systému, eh, protože jsou tady některé korekce, které probíhají v celém postupu podle dublinského nařícení, To take back request z 21 tisíc v roce 2012, eh, to vzrostlo na 65 tisíc v roce 2018 eh, těch přijatých take charge inquest 7 tisíc v roce 2012 a přes 30 tisíc v roce 2018. Eh, myslíme si, že take back request před představuje asi tři čtvrtiny eh, žádostí zhruba 75 v roce 2012 eh, a pak eh, nárůst v roce 2018. Kromě toho myslím, že toto bylo také zmiňováno členskými státy, jejich zástupci Take back and take charge. To jsou dva postupy, které eh, mají své časové lhuty, musí být respektovány a eh, to při provádění transferu. Pokud nejsou respektovány časové eh, lhuty, pak přechází odpovědnost na ten stát, který nesplnil včas své povinnosti. Tato pravidla opravdu vytvářejí dost složitý způsob a ten je možné spochybňovat mezi členskými státy. Vytváří to právní nejistotu a vytváří to také prostředí, prostředí, které eh, vlastně eh, podporuje eh, existenci sekundárních pohybů. Pokud je o provádění transferu, tak naše hodnocení ukazuje, a také to tady zaznělo od různých řečníků, že časový rámec pro provádění transferu ze tří dnů na šest měsíců Eh, ukazuje, že některé členské státy úplně vyčerpají časový limit. Eh, posouzení ukazuje, že 20 členských států uvádí, eh, že může být až 18 měsíců pro takový transfer, kdy narůstají spoždění. Myslím, že to také uváděl zástupce Německa. To tolik tedy určité aktuální informace a statistické přehledy v eh, provádění eh, nařízení Dublin. Když eh, chceme zajistit kritéria pro stanovení odpovědnosti členského státu, vidíme, že nejčastěji používané kritérium pro transfer je právě ta otázka víza, bydliště Eh, to představuje velkou část eh, právě eh, těchto řešení. A také by to mohlo vést k situacím, kdy žadatelé se vyhýbají o odevzdání otisků prstů a snaží se o sekundární pohyb. Možná to je důvod, proč méně často se používá také kritérium sloučení rodin. Já asi tady ukončím své vystoupení. Ano, děkujeme vám, eh, protože můžeme přejít k dalšímu řečníkovi. To bude pan Ward Leten. Zastupuje eh, European Asylum Support Office, EASO. Prosím, maximálně 10 minut. Zvládnete to? Eh. Ano, pokusím se dodržet to. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní zpravodajce Keller za to, že jste mě pozvali. Já bych chtěl hovořit o podpoře a koordinaci mezi a o školení eh, a eh, řídícím aktivitám pro členské státy ze strany EASO když se podí... pravidlo EASO je podporovat implementaci společného evropského asilového systému, posilovat konkrétní spolupráci mezi členskými státy a poskytovat operativní podporu členským státům v konkrétních případech a to také je to, co máme dělat eh, při práci na uplatňování dublinského nařízení. Konkrétněji máme síť dublinských jednotek, dublinských oddělení. Snažíme se pos, pro, šířit harmonizovaný postup uplatňování řízení podle Dublinu 3. Máme 27 členských států plus Lichtensteinsko, Norsko, Eh, Island, které vlastně uplatňují praktickou informaci, vyměňují si osvědčené postupy a informace mezi těmi národními eh, odděleními pro dublinský systém. Hlavním cílem naším je podporovat eh, tuto spolupráci a vzájemnou důvěru aktivity sítě obsahují schůze steering group, dvakrát ročně se scházejí zástupci národních jed, dublinských jednotek, potom schůzky expertů v rámci sítě například se zaměřením péče o děti, vedou diskuse o tom, jak lépe spolupracovat, jak společně čelit výzvám. Zaměřím se na podrobnosti konkrétních nástrojů. V nedávné době jsme měli praktické pokyny EASO pro uplatňování nařízení Dublin 3 v souvislosti s hodnocením důkazů. To bylo zveřejněno nedávno v říjnu 2019 konkrétně a také eh, program výměny pro eh, úředníky dublinských jednotek. To jim umožňuje eh, expertům z jednotlivých členských států, aby navštěvovali jednotky Dublinu partnerské v růz, jiných členských státech, aby se vzájemně poučovali ze svých osvědčených postupů, vyměňovali si informace a případně zlepšovali svůj, svůj vlastní praktický přístup. Také Máme praktické pokyny pro nejlepší eh, zacházení s dětmi v rámci řízení. O, to už, o tom už hovořili předchozí řečníci. To je tedy něco, co máme i na našich webových stránkách. Tady tyto praktické pokyny ohledně uplatňování nařízení Dublin 3 zpracovali členské státy v rámci pracovní skupiny. Také jsme dostali impulzy z expertní skupiny, kde jsou zapojeny i oddělení komise. Cílem těchto praktických pokynů je podporovat v denním uplatňování eh, dublinského nařízení, podporovat eh, spolupráci, zlepšovat hodnocení na základě důkazů. Tyto pokyny obsahují také checklist, kontrolní seznam, informace informací, které musí být poskytnuty žadatelům o azyl podle Dublinu 3 také postupy pro osobní pohovory s žadateli a velice důležité je také už jsou je hodnocení důkazů, to je opravdu klíčem, to je základní prvek a také se na to zaměřují tyto praktické pokyny. Také máme školení ohledně dublinského nařízení a konkrétně máme schůze školitelů pro konkrétní pracovníky podle nařízení, kde tedy školíme zaměstnance příslušných jednotek a také provádíme školení ohledně identifikace pro úředníky, kteří vstupují do prvního kontaktu, kontaktu s těmi uprchlíky, jak tedy postupovat, na co se zaměřit, také, aby jim to také pomáhalo lépe identifikovat konkrétní případy podle Dublinu a také školíme, jak tedy eh, pracovat eh, v rámci řízení podle Dublinu. Potom také nabízíme podporu, provozní operativní odporu pro členské státy, jako je Itálie, Řecko, Kypr a Malta. A v rámci této operativní eh, podpory také spolupracujeme na eh, Dublinu. Velice úzce spolupracujeme s dublinským jednotkou v Itálii, tak aby se lépe podporovali eh, místní úředníci také podporujeme centralizaci řízení eh, dublinských případů, řízení podle Dublinu v Řecku. Také podporujeme jednotku v souvislosti s poskytováním informací žadatelům o az, tak aby se také včasně identifikovaly eh, dublinské případy a poskytovali jednoce, a také poskytujeme podporu pro řízení eh, pro stávající žádosti Maltě a s Maltou a s Kyprem spolupracujeme na vytváření důvěry formou eh, prostřednictvím expertů a také na eh, zesílenou spolupráci. Já si myslím, že tímto bych ukončil svůj příspěvek. Chtěl bych vám jen poděkovat za možnost, že jste mi dali tedy možnost pohovořit o naší operativní podpoře, kterou poskytujeme eh, v rámci harmonizace a koordinace postupů v Evropské unii. Děkuji. Děkuji. A teď hned přejdeme dál. Dalším panelistům paní Karen Metz. Zástupkyně Save the Children. Máte slovo, nezapomeňte na čas. Maximálně 10. Děkuji vám. Eh, eh, my byla jsem velmi ráda, když jsem slyšela, že mnoho lidí mluví o právech dětí, právech eh, dětí bez eh, doprovodu, i když eh, to má člověk občas bolesti hlavy. Byla jsem také ráda, že jsem si znovu přečetla Dublin 3 a viděla jsem, kolik pojistek pro děti tam vlastně je zakotveno. Pojistky jsou ta část obtížná, budu ale za to stále dále bojovat. Udělám vám nejprve takový přehled, jak žadatelé přicházejí do Evropy. Mezi roky 2015 až 2019 to bylo 225 tisíc dětí bez doprovodu, které přijeli do Evropy. E, ta čísla ukazují, že mezi roky 2014 až 17 to bylo zhruba 30 tisíc dětských migrantů, které byly postrádány. Všechna tato čísla jsou trošku indikativní, protože sběr dat je velmi obtížný, závisí to na tom, kdo je shromažďuje mm, a je to všechno fragmentováno. Ale alespoň teď vidíme, že velká, eh, velký dě, dě, část dětí je jakoby ztracena. Chceme využít práce v terénu, to, co děláme eh, v terénu, to tady vám chci, eh, vysvětlujeme, jak vypadá situace, jak se vztahuje k Dublinu. Save the Children pracuje přes hranice, jsme ve Španělsku, Itálii, eh, také pracujeme v Bosně, Hercegovině a v Srbsku, kde jsou děti posílány zpět přes hranice a takhle pracujeme v zemích, kde, mm, které jsou hostiteli mnoha eh, žadatelů azyl a uprchlíků, tak jako třeba jsme to dělali v Německu provedu vás trošku tím, co se děje, protože mnoho lidí mluvilo o slučování rodin, ale já pohovořím o tom, co se stává před eh, slučováním rodin. První osoba, s kterou přichází dítě do kontaktu, je eh, hraniční úředník. A já bych toto chtěla znovu potvrdit, protože tito lidé hrají velice důležitou roli při ochraně dětí. Eh, například eh, v Itálii vidíme, že jegerská dívka přijede do Itálie a tam jsou tito úředníci v týmu, protože mm, jsou tady i ale převaděči, jsou tady nesprávně registrované děti, ty jsou vystaveny různým převaděčům i prostituci, to teď zažíváme s Eritrejci. Tyto děti se posunou dál do jiných zemí, protože jsou to zjevně nezletilé děti a e, pak už ne, e, ale není s nimi zacházeno jako e, s dětmi, což vytváří veliká rizika pro jejich ochranu. Také by měli být registrováni, protože spousta lidí přijíždí třeba do Chorvatska a vůbec ani nemají možnost se nechat zaregistrovat. Všechno toto znamená, že se dostávají děti do rukou pašeráků, děčů. Takže jsem chtěla potvrdit význam těchto lidí, kteří pracují na hranici a kde se nedochází registrace těch příchozích. Co působilo, co bylo velice účinné, eh, to, čemu říkáme preventivní sekundární pohyby. Máme mobilní jednotky, pracujeme s dětmi na hranici, velmi dobře spolupracujeme s eh, hraniční policií, která má ochránit zranitelné skupiny, eh, dáváme je dohromady, snažíme se jim v nich vzbudit důvěru, vysvětlujeme jim řízení tak, aby to pochopili. Vysvětlujeme, co to je převaděčství, vysvětlujeme, co to, snažíme se jim vysvětlit, jaká práva mají. A toto bylo dost účinné. Eh, snaží se nám získat jejich důvěru a mm, zabránit dalšímu pohybu. Další věc, která je důležitá při ochraně dětí, No, tady se toho mnohdy ještě nedotkli, to je otázka zastupování neboli opatrovníků. E, to je také pokryto e, dublinským nařízením a mm, viděli jsme určité vylepšení, co se týče opatrovnického systému. Jsou tady někteří, kteří ochraňují tyto děti bez doprovodu. Mm, Více jak tři tisíce takových opatrovníků bylo už jmenováno, mm, byl zřízen takový rámec pro opatrovnictví. Ale pořád jsou tu ještě velké mezery celý ten systém nebyl řádně implementován ve Španělsku. Vidíme spoustu výzev mm, vzhledem k tomu, že regionální vlády jsou zodpovědné za tyto opatrovníky a mm, e, máme tady přijímací centra, která, kde jsou ty děti zastupovány. Tak to jsou veliká témata a systém opatrovnictví je různý v členských státech a je důležité, aby tito opatrovníci byli ještě více posíleni. Mm, e, e, pak tady máme systém dobrovolnických nebo profesionálních opatrovníků. To je opravdu klíčem k tomu, abychom zajistili řádnou ochranu aby ty děti získaly dobré informace. Ale když si představte, jste-li dítětem, přijedete, eh, pochopíte řízení, máte přístup k patrovníkovi mm, a toto všechno funguje dost dobře, ale eh, pak jsou tu eh, příslušníci rodiny, kteří jsou v jiném členském státě. A ono to může trvat až rok, a všichni to víte, než bude dítě sloučeno se svou rodinou. Spousta lidí o tom dnes mluvila, ale já, jsem, já si snažím představit si, co to znamená rok v životě dítěte. Představte si eh, vaše vlastní děti. A představte si, jak velké je toto čůsové údobí, které rok představuje v životě dítěte. Ehm, pak Eh, přehledě řekne, já ti dostanu k rodině za týden. Samozřejmě toto dítě se dá do pohybu, protože chce být s lidmi, které miluje a v které má důvěru. Tak to je veliké, veliká věc a chápu, že je to obtížné. Vím, že jsou tu různé tlaky v Řecku, Itálii, eh, v Německu, Švédsku, ale skutečně doufám, že budeme přemýšlet o ochraně dítěte a eh, že to bude prioritou, když se bude mluvit o těchto otázkách. Taky jsme viděli další věc, to jsem chtěla znovu potvrdit, je to důležité opatření, a i když to není pokryto dublinským nařízením, je to systém realokace. To byl velmi užitečný systém i pro děti a eh, takzvaný Dabskim, který byl mm, přes, který tady zastupoval mm, kolego, kolegové z Británie, byl velice užitečný při realokaci dětí bez doprovodu. Tento Reclations Team eh, znamená, že když takto dítě zmi, třeba zmizí z centra eh, z Itálie, mm, jsou tu pravidla a nařízení, která přispívají k vybudování důvěry a komisař, komisař Johans mluvil hodně o důvěře a toto je skutečně důležité. Pokud ale chcete, aby lidé využívali ty systémy stávající, tak v nich musí, mě musí mít důvěru. A já mám pocit, že tato důvěra neexistuje, protože systém řádně nefunguje. Jenom se chtěla eh, ukázat, jak všechny ty věci, které jsou klíčem při eh, zabránění eh, tomu, aby se děti ztrácely nebo aby se dávaly dalšího pohybu, pohybu. Jde o ochranu dítěte, to je první priorita. Hm, chci ukázat, jak je to začleněno v nařízení. Je tu spousta informací, pojistky pro nezletilé článek 8, tam se mluví o přemístování a jsou k tomu stanovena příslušná kritéria. Všechno je to v legislativě, ale hm, implementace ještě nedostačuje hm, chceme se postarat o to, aby systém ochrany v EU byl ještě posílen, protože se hodně soustředíme na e, hranice a ochranu mimo EU, ale tyto systémy musíme posíleny v rámci EU. E, máme tady integrační fond, který hraje důležitou roli při tomto. Pohraniční stráže hrají také klíčovou roli při provádění Dublinu. Musí být řádně vyškoleni, musí být schopni odkázat lidi na ten správný systém. A dále informace, které jsou eh, vhodné pro děti. Sdílení informací, to je taky klíčem pro to, aby lidé znali svá práva, aby měli přístup k opatrovníkům a zástupcům a potom odstraňování překážek při slučování. Věřím, my věříme v Save the Children, že toto všechno může na pomoci vytvořit důvěru dětí v tento systém a že to povede k tomu, že tento systém bude lépe fungovat. Děkuji. Mrs. Metz, now to the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 že, za to, že jste se snažil dodržet i čas, ale zmínil jste určitě velice důležité body, které ještě určitě zazní eh, i v diskusi. Nyní tedy máme diskusi, začneme s pravodajkou paní Keller. Zase máte slovo. Děkuji mnohokrát za všechny tyto prezentace, opravdu mm, upřímně vám děkuji za souhrnost, stručnost, protože to je také to, že se doplňujete vzájemně, že ty vaše prezentace nám umožní udělat si přehled stávající situace, která není dobrá, to všichni říkají a opakují a každý vlastně opakuje určité ty analytické eh, prvky a doporučení. Děkuji eh, za to, že jste byli tak struční. Několik připomínek. Za prvé bych chtěla poděkovat výzkumnému středisku Evropského parlamentu EPRS a ECRE, e, kteří vlastně odvedli skutečně tu práci skvělou na té studii, která bude v pátek zveřejněna ve, dnes, ve velice krátké lhůtě eh, na, v návaznosti na studie UNHCR, která takže děkuji ještě jednou za tyto údaje vyčíslené, konkrétní možná, že komise by mohla, protože já jsem, eh, na mě skutečně opravdu zapůsobila ta čísla, možná, že komise by nám také mohla uvést některé vyčíslené hodnoty současné situace, protože vy jste hovořili, poskytli jste nám určité informace o tom převzetí a přijetí zpět, take charge and take back. Takže možná, kdybyste nám mohli uvést určité vyčíslené informace, tak by to také bylo pro nás zajímavé, abychom v tom měli více jasno. Ohledně té, toho řízení, té zprávy, spolupracovat, budovat důvěru, mít, provádět eh, analýzy, děkala, poděkuji, děkuji panu Litenovi z EASO, který nám popsal svou práci. Možná byste mohl předložit nějaké návrhy, abychom pokročili kupředu. Je velmi dobré, že zástupci se setkávají v rámci sítě EASO, ale dvakrát ročně to z operativního hlediska není moc, když skutečně mají řešit i otázku té nové cesty pro uprchlíky, což je určité novum oproti těm bilaterálním dohodám, které dosud eh, existují. Takže mohl byste trošku rozvést eh, tady tuto spolupráci, která vypadá, že už je velmi plodná. Eh, I v rámci Evropské komise je kontaktní výbor jednou za rok. No, jestli skutečně je to to tempo, které umožní čelit těm výzvám, které zde máme. Mnoho z vás zejména paní ze Safe for Children, ale v podstatě všichni jste poukazovali na specifickou situaci nezletilých. To je můj třetí bod, budu mít čtyři. Tedy situaci nezletilých, myslím si, že mm, vši, na všechny eh, nás toto velmi, nám to leží velmi na srdci. Kolegyně Cornelia se velmi zabývá tímto eh, tématem. Neříkali jste to, ale možná, že v této souvislosti více než věcích jsou velké rozdíly mezi členskými státy. Zde se týká, to týká otázky ochrany dětí v jednotlivých členských státech a tedy možná by to mohlo být předmětem, nebo jestli máte nějaké návrhy konkrétní, jak postup pokročit v tomto, u, to, u toho, toho tématu. A konečně bych s vámi se podělila o jedno přesvědčení, ještě práce se provádí na tom, neměli bychom se pokusit lépe pochopit jaksi cestu těch lidí, ten svědectví, které zahájilo eh, tento panel, je opravdu velmi mm, příhodné. Zda tedy skutečně se dostatečně zohledňuje ta realita, ta skutečná situace, která může být velmi rozdílná ve vztahu k zemím původu, k důvodům dané osoby, její rodinné situaci, zda cestuje sama nebo ve skupině možná by nás to vedlo k určitým realističtějším eh, akcím, protože abychom zohlednili třeba přání, důvody, skutečnost, eh, časové, časové možnosti té osoby. Takže děkuji vám všem. Ta práce je teprve na začátku. A všechny návrhy na zlepšení samozřejmě jsou vítány. Děkuji, děkuji teď, pane Tobe, je to na vás se stínovým, se stínovým zpravodajem za EPP. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám všem za vaše příspěvky. Pro nás samozřejmě je to velmi užitečné, když vidíme tyto věci z různých úhlů pohledu. A já si opravdu věřím, že není žádná křišťálová koule, ale jsme politikové, takže musíme se snažit provést ty potřebné změny. Měl bych dvě otázky. Za prvé, řekněme, že chceme eh, zlepšit migrační politiku s fungujícím dublinským nařízením, ale stále jsou rozdíly mezi lidmi s právem na azyl a mezi lidmi, kteří jsou ekonomickými migranty. Takže bych rád zboukázal eh, na tento velký rozdíl. Souhlasili byste nebo odmítli byste ten návrh, který by se zabýval tedy přeskumem ehm, žádosti o azyl přímo na vnější hranici. Máte pocit, že by to bylo užitečné z mnoha úhlů pohledu, nebo si myslíte, že by to nefungovalo? To je moje první otázka ohledně přímého přeskumu žádostí na vnější hranici EU. A za druhé, my všichni víme, a za pár týdnů bude předložen návrh komise. Víme, že hm, jednak se zde hovoří o reformě stávajícího dublinského nařízení. Všichni víme, že máme eh, zde určitou slepou uličku eh, v jednotlivých institucích, zejména v radě, zejména pokud jde o to povinné přerozdělování uprchlíků. Nyní zde hovoříme o určitých nových formách solidarity a já vím, že vy se na to nedíváte samozřejmě z politického hlediska, ale možná řekněme, že komise by přivítala návrhy na zvýšení solidarity mezi členskými státy. Z vašeho pohledu, jaká by byla, co by mohlo být užitečné, co by mohlo pomoci? Pokud akceptovali byste toto jako návrh, děkuji. Teď stínový za SAD, pan Bartolo. Děkuji, pane předsedo. A také děkuji za eh, řečníkům za během tohoto druhého panelu. Já vám také děkuji za veškerou práci, kterou odvádíte. Hovořili jste o číslech, o statistikách, ta jsou důležitá tak abychom mohli se na věci podívat více do hloubky, ale když se podíváme na ty úvahy v souvislosti s dublinským nařízením, tak ten systém čelí eh, různým výzvám, takže zde bych měl několik otázek, které bych chtěl položit na komisi tedy. Zejména, jaká bude ta nová dohoda, ten nový pakt v oblasti migrace? Víme, že nebude tam ten mechanismus povinného přerozdělování, ale jak zamýšlíte zajistit to, že bude dobré rozdělování odpovědnosti v rámci tohoto mechanismu? tak, aby ta odpovědnost nespočívala na eh, bedrech té země prvního vstupu aby skutečně byl takový ten, eh, to síto, kterým, ty filtry, kterým budou procházet, jak zaručit, že se skutečně provede dobrý přeskum práva na, a že to právo na osobní ochranu nebude oslabeno jak vlastně hm, zabránit tomu, aby nebyla ta detenční centra, ve kterých eh, po dlouhou dobu jsou muži, ženy, děti blokovány, eh, když čekají na to řízení. Evropská unie je vlastně nejdemokratičtější institucionální rámec na světě. Díky našim otcům, zakladatelům, tak ukažme to celému světu. To je taková výzva, ten takový apel na vás osobně. Já jsem viděl tolik mrtvých lidí, já jsem se účastnil toho, nebo viděl jsem to utrpení eh, těch osob, těch lidí. Skutečně nikdo nechce toto vidět, nechce o tom slyšet, takže mě, mějme přece srdce, tak ho využijme a jednejme jako lidi. Toto je naše moje výzva na vás. Děkuji. Děkuji a teď pan kardinál. Děkuji. A teď, promiňte, jestli správně jsem nepřečetl jméno Sandona. Děkuji. Ano, ten obrázek komise k migraci je dobrý, EU je dobrá, solidarita, přijetí eh, migrantů, ale na konci pak z toho jenom propaganda. Eh, to bychom tady měli říct. Jsme mezi námi. Měli bychom si říkat pravdu. Migrace, přijímání, to všechno eh, eh, hodně ztroskotalo. Nařízení dublinské, náklady, zodpovědnost zemí jako je Itálie. Eh, to leží na těchto zemích, které jsou nuceny registrovat migranty při jejich příchodu. Já doufám, že slova paní von der Leyen na začátku jejího mandátu v září, že to všechno bude mít své důsledky při změně dublinského nařízení a to je teď bylo zablokováno. Ehm, ehm, máme tady země jako Francie, Německo, ehm, mluví se o údajné solidaritě, ale to blokují. Vzpomeňme si na první na země, první země příjmu, jako byly Malta, Eh, tam bylo jenom několik málo migrantů, kteří byli přerozdělováni. A pokud eh, teď někdo říká, že to není pravda, tak um, si ho ráda vyposlechnu, ale taková jsou fakta. V Itálii eh, došlo ke změně vlády. 600% stroskotání těch, kteří teďka přišli a to, eh, eh, to se říká také v Itálii, tady jsme měli mise téměř 4500 migrantů se dostalo do země, 200 milionů euro nás to všechno stálo. A z toho eh, nám vyplývají otázky. Nemělo by větší smysl dát si lidi eh, dohromady. Nemělo by větší smysl eh, vytvořit identifikační centra pro žadatele a azyl, otevřít je. Eh, toto jsou ekonomičtí migranti v Africe. Neměli bychom je mm, tady prověřit, než je dostávat do Evropy. Nemělo by větší smysl, kdyby komise se ujala tématu eh, migrace, kdyby ho začala konečně brát vážně a ne, eh, prezentovala se tady jako solidární a správná a eh, pak leží celková zátěž a všechny náklady na Itálii. Děkuji. Děkuji, pane, Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat všem řečníkům zejména ECRE ve svém hodnocení uvedlo několik aspektů, například nedostatečná koherentnost eh, tady v ustanoveních eh, příliš mnoho prostoru ponechaných eh, na členských státech. Dokonce se dublinovat stalo slovesem Mm, to ukazuje, jaká je přístup k dublinskému nařízení. Pak tady byla čísla, které uvedla, která uvedla zástupkyně komise, ale to nejsou jen čísla, to jsou lidé, který, kteří stojí za těmi čísly. Z 28 tisíc v roce 2012 94 ehm, tisíc v roce 2018. Připadá to jako obrovský eh, nárůst, ale když vezmeme eh, ty procenta, tak to znamená z 0,0056% na 0,01% eh, evropské populace. Opravdu jsme vzdáleni migrační tsunami, záplavě, z 0,018 jdeme na 0,05. Co pak Evropa nemá prostředky na přijetí těchto osob jiným způsobem, než to zatím dělá? Mnohem důstojněji a odpovědněji Eh, ano, to platí, že 0,019 jdeme na 0,06%, tak ty, eh, nárůst je opravdu vlastně v těchto hodnotách. Takže ano, už se tady několikrát řekl, že Dublin je neúspěch. V roce 2016 ve Francii jsme v rámci žádostí o azyl podle Dublinu eh, vrátili 1216 osob a přijali jsme jich jen o 54 více. Eh, prakticky stejný počet jsme vyhnali, jako jsme přijali. A my tady obvinujeme systém, dublinský systém eh, a humanitu tohoto systému. Za třetí, teď mám na mysli práva dětí. To jsou práva, eh, kde eh, musí mít přednost před všemi ostatními, eh, postarat se o ty děti. Tady prosím apeluji na odpovědné politiky zde v Evropském parlamentu. Děkuji i vám. Teď paní Ernst. Ano, zrovna jsem zbožně naslouchala mému e, přeřečníkovi, velmi ráda. Měla bych následující otázky. První. Obrovské téma slučování rodin. Slučování rodin, e, to už mezi tím v Německu bylo úplně pozastaveno, Na své volná opatření byla realizována, tisíce takových e, případů měsíčně má být slučováno. Eh, mohou se dostat do, do Německa, eh, tak aby eh, se rodiny dali hromady. Já bych od vás ráda věděla, když se podíváme na toto velmi důležité téma, kde jde o blaho dětí, Slučování rodin, co podle vašeho názoru se musí udělat v novém nařízení, které tady máme, co tam musí být upraveno. Řada věcí už byla jmenována, já bych ale ráda věděla, jak, co se musí zákonnými ustanoveními upravit. Druhý bod jsou to práva uprchlíků. My tady mluvíme o členských státech, na kterých leží zátěž na eh, vnějších hranicích EU. To je všecko hezké a je to také pravda. Ano, my musíme eh, eh, ty, na, těch, na, hraní, na vnějších hranicích ty věci zohlednit. Takhle to dál jít nemůže, jak to fungovalo dosud. Ale další otázky, to jsou záležitosti, které se týkají grantů, Právo na informace, na, mají nárok. Jsou tady návrhy co eh, opravdu musíme upravit proto, aby tady byla zaručena jistá férovost nejenom vůči členským státům, ale také vůči těmto eh, migrantům. A třetí bod. To je ona formulace, že potřebujeme předběžné prošetření, eh, screening na vnějších hranicích. Tady musím otevřeně říct, že mám husí kůži, protože přesně nevím, jak to všechno teď má vypadat. A proto otázka na všechny. Chtěla bych od vás všech prostě vědět, jestli něco takového považujete za správné, smysluplné, proveditelné a pokud to je proveditelné, co by bylo podle vás eh, ten správný předpoklad, aby to bylo férové zacházení s eh, migranty. OK. Dobře. A teď vidím, že Tady jsou ještě další, eh, nějaký další člen, který si zadal kartičku a chtěl by něco říci. Tak minutu, prosím, pan Deli. Děkuji, pane předsedo. Jenom bych měl krátkou otázku eh, na pana Lutina z EASO. Já jsem si říkal, jestli eh, tady zvažujete, že byste své znalostní centrum na, mm, v té kandidátské zemi západní Balkánu rozšířili, protože máme tady zřejmé důvody pro to. Eh, to je ta balkánská eh, trasa. A na druhé straně jste se zmiňoval o Norsku a Švýcarsku a je všech dalších zemích, ale já si myslím, že praktická pomoc, technická pomoc a výměna osvědčených praxí by byly velice užitečné i pro kandidátské země zvláště za předpokladu, že eh, se eh, že vyjednávají z EU o kapitole 24, eh, takže bylo velice dů, užitečné, kdybychom tady dosáhli určité úrovně harmonizace s regulačním rámcem EU. Dobře. Tak, ještě další ruka se zvedla. Prosím, z minuta, nic víc. Ano, děkuji. Ehm, připojím se k předřečníkům. Jsem ehm, Vidím, že tady máme jednotné myšlení v tomto výboru. A slyšeli jsme dámu, která nám teď eh, říkala, že bychom měli přijmout více migrantů a eh, že bychom je měli přijímat lépe. Paní Mec ze socialistické strany jsme slyšeli, která eh, tady popisovala situaci. Ale přeci víme, že děti, které popisuje, e, jsou z 80% mladí muži. Co dělají to mladí muži? Já bych mohl uvést příklady, abyste viděli, co, viděli, co se děje, co dělají to mladí muži. Tak, e, například pan Tuzík C, marokánec, e, ten vnutil k prostituci mnoho nezletilých dívek. Mm, třeba 14-letou dívku znásilnil, ale byl odsouzen pouze k tříletému vězení. Eh, v posledním roce to byl eh, syrský žadatel o azyl, ehm, který zavraždil Johana Plána. Mm, byl odsouzen, takže o těchto realitách musíme hovořit. No, no. Tak, ne, ne, už ne. Tu mevrouw de Metz, mevrouw de Metz. Paní pani paní Metz. To je přeci realita. Ano, tak si pokuste chovejme se, eh, chovejte se správně. Ano, já se chovám jako člen Evropského parlamentu, ale vy už jste vyčerpal svou minutu. Mám konkrétní otázku. Eh, chtěl bych na to slyšet odpověď. Tak, jsou tu ještě další eh, poslanci, kteří chtěli promluvit. chcete něco říct ještě k těmto příspěvkům, já se pokouším brát potaz čas neustále. Prosím. Tak se vyjádřete stručně. Ano, určitě dostanete odpověď. Máte na to právo. Ano, tak pane předsedo, nejprve věřím, nejsem si jistá, ale možná byste to mohl potvrdit. Je to proti pravidlům eh, mít vlajku na stole, takže bych možná mohla být odstraněna. A za druhé, bych chtěla vyjádřit protest. Nevím, jaké pravidlo tady musím aplikovat, ale chtěla bych protestovat proti eh, tomu propojení, které tady vyslovili kolegové mezi migrací a znásilňováním žen. Já si myslím, že to je nechutné a je, je to proti veškerým hodnotám. Frau Ernst, Josu. Paní Ernst, také jste něco k tomu chtěla říct? Ano, to tež. Yes. Well, I am to remind... No, musím vám připomenout, pořád, připomínám pořád stejné věci, snažte se chovat, pane kolego, jako my všichni členové by neměli narušovat řád zasedání, měli by se chovat řádně a neměli by vystavovat um, lajky nebo plakáty. To je, bohužel neslyšíme. Pane Vandetriše, eh, eh, eh, byl se požádat, aby se to nevystavoval, tak prosím. To není vlajka, to je... It is a flag. And to, be... to je vlajka. Neslyšíme pana poslance. Please, it's okay, it's okay. Please, please. I mean, I mean, I mean, I mean, I mean, I mean. You have in mind... No, vy chcete se sem přijít a začít provokovat a všechno narušit. Eh, byl jste varován neus, opakovaně, abyste nevystoval lajky um, ehm, při parlamentní práci a děláte to. A prostě Máme tady pra, pravidla e, znění. Je to zní to takto, poslanci není dovoleno narušovat řád a vystavovat lajky, takže prosím, prosím, chovejte se tak jako všichni ostatní. No, no. Odpovědět ne, ne. Pan Verhofstadt, bohužel jsme neslyšeli. Ne, tak tímto končíme. Ne, já nebudu potrestán, když stavím tuto vlajku. Ne, takže tímto to ukončuji. Narušujete řád. Narušujete tady eh, vzorce do eh, dobré chování, slušné chování. Tak, přejdeme k dalšímu řečníkovi a to bude eh, pan Panagiotis. Máte slovo. Yes. Mr. President. Panagiotis, floor is yours. Prosím, máte slovo. Děkuji. Jmenuji se Ayotes Goffis a jsem členem ECOSOKu, ehm, tedy Evropského hospodářského sociálního výboru. Děkuji vám, že jste mě dali slovo, protože mám pár poznámek. Velmi pozorně jsem poslouchala všechny řečníky a myslím, že ta otázka, kterou teď diskutujete, je eh, otázkou potenciálního řešení, které musíme hledat Eh, při vyřizování všech těchto problémů. Ehm, musíme se dívat eh, na tu právní stránku, ale i na emotivní reakci v této věci. Otázka zní, zda my v Evropě chceme mít migranty, jestli je potřebujeme a jestli eh, vycházíme z toho, že v Evropě máme správný počet migrantů. To musíme rozhodnout. A pak dále musíme rozhodnout, kdo je migrant a kdo je uprchlík, e, protože dost často zapomínáme na tento rozdíl. Uprchlík to je někdo, komu hrozí v jeho zemi válka, klimatická změna nebo i finanční problémy, jsou to všechno uprchlíci. Ještě jsme nerozhodli, kdo vlastně přesně odpovídá eh, definici eh, uprchlíka a kdo má právo zůstat, eh, protože to právo zůstat má ten, kdo má právo na azyl. Kdo jsou ti lidé, kteří mají právo na azyl? Jsou to uprchlíci? Dostáváme se teď do cyklu ve kterém nejsme schopni najít řešení eh, tak, jak to tady velmi rozumně navrhovali někteří řečníci, když někdo nemá nárok na to zůstat, má nárok, tedy má být někam vrácen. Kam bude vrácen? Bude vrácen například do země prvního vstupu, nebo bude eh, vrácen do, eh, o jednu zemi ještě dál, třeba do Turecka v našem případě, nebo do země svého původu? A kdo bude tohoto člověka vracet? Bude to ta země prvního vstupu, nebo to bude jiná země? Když to bude země prvního vstupu, tak tak prostě to někdy není možné dohodnout se s Pakistánem či Afganistánem o návratu těchto lidí. Ano, prosím. E, ještě také musíme dát e, prostor našim e, řečníkům v našem panelu, aby odpověděli. Takže v určitém pořadí budeme postupovat. Paní Katrin. Papageo, ne, ne, Katrin Vulard. Děkuji vám. Děkuji. Já odpovím na některé otázky, eh, které eh, nás vedou dost daleko. Ehm, stovky eh, organizací civilní, tedy občanské společnosti, podepsalo Eh, takové prohlášení, eh, kdy eh, tady například jeden člen uváděl postupy standardního postupu. Postupy současné době jsou neúčinné, vede to k masivním detencím na hranicích, zejména když lidé nemohou být vráceni, protože ty důvody, proč nelze někoho vrátit, mohou spočívat i v zemi původu. Dále například po, povinné použití hraničních přechodů, eh, využití to těmi zeměmi na tom hraničním přechodu. Eh, říkáme, že eh, uprchlíci budou velmi trpět, protože musí přechástupovat hranice, aby došly ochrany. Hovoříme o dodržování současných zákonů, tak jak to platí, kromě Dublinu. Eh, takže bude tady nějaký, eh, nějaké, nějaká mezera v provádění? Eh, nebo bude možné zlepšit situaci, když se bude více respektovat pravidlo, které již platí? Dále otázka sdílení odpovědnosti a mm, opatření solidarity, plán relokace, který navrhujeme podle článku 17, e, sdílené odpovědnosti, politické rozhodování, e, které se opírá o práva žadatelů, o tom tady hovořilo hodně účastníků, e, kdy ten prostor pro rozhodnutí může být interpretován členskými státy rozdílným způsobem pak eh, dále bezpečné eh, cesty pro žadatele o azyl i eh, jiné migranty. Otázka začlenění neboli regularizace těchto osob, které jsou již v Evropě. A to všechno mm, jsou body, které se nám tady objevují Eh, mm, otázka do dodržení principu solidarity. Eh, Alexander Deschalou, prosím. Děkuji. Pokud jde o inkluzi lidí, kteří již prožili celý ten proces Dublinu, Mám tady 120 žadatelů, kteří byli intervjuováni o svých zkušenostech a také bych zmínil, že by tady určitě měla být prioritizace eh, sjednocování, slučování eh, rodin, Nemyslíme, že hraniční eh, procesy by měly být eh, mandatorní. Také by tady mělo být zjednodušený postup eh, při posuzování těch evidentně odůvodněných či evidentně neodůvodněných žádostí. Mělo by to být posuzováno podle konkrétních okolností, podle osobních okolností Eh, nikoli na základě eh, povahy překonání hranice, eh, aby to bylo spravedlivé a rychlé. A to opět, koho by to zajímalo, mohu tady poslat příslušný dokument. Dále sdílení či přenášení odpovědnosti. Doporučujeme členským státům EU, aby e, tady sledovali e, e, počet vstupů a přijali solidární opatření, když je to nutné ehm, pomoci státům, eh, kteří, které to potřebují, pomoci si navzájem, pomoci si při přijímání, při azylových systémech a může tady být i finanční podpora některých států, například pro evropské agentury. A dále použít interní i externí opatření, to by bylo velice důležité. Ta externí dimenze mm, by ovšem neměla mít prioritu před tou solidaritou členských států EU. A nyní prosím Joana Darmanin. Ano, děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodajce. Pokud jde o ta údaje, která já jsem uváděla, to jsou údaje Eurostatu. Velmi ráda se o ně podělím. A teď reaguji na další bod ten vývoj čísel, ten se prostě také vztahuje k tomu velkému nárůstu v roce 2014 a pak v roce 2018. A pokud jde o kontaktní výbor, v roce 2016 byly dvě setkání tohoto výboru, to byla ideální situace. A pak od roku 2016 eh, komise zaměřila na reformu, bylo tady hodně aktivity, které se zaměřilo na reformu pokud je o další cestu vpřed, já myslím, že eh, místo předseda Kynas a komisař Johansen ehm, se obracejí na členské státy. Zhruba dvě třetiny eh, setkání a návštěv již bylo realizováno a počítá se, že v nadcházejících týdnech bude eh, všechno finalizováno. Jsou to důležité schůzky, aby bylo možné pochopit pozici členských států při přípravě na tento pakt. V této fázi nemohu říci příliš mnoho o samotném paktu, protože to všechno je ještě předmětem dalších úvah a eh, mělo by to řešit eh, migrace i azyl eh, celistvým způsobem, vyčerpávajícím způsobem při zachování evropské jednoty. Klíčem je solidarita, ta by neměla být volitelná. Takže tolik mohu říci zatím a jistě ještě v dalších fázích se s vámi budu moci podělit o další poznatky. Pan Podlaton, ano. E, pokud je o otázku paní Kellerové, co více můžeme udělat? No, e, rozhodně máme víc než dva, e, dvě setkání za rok. Máme ještě další jednání v rámci našich útvarů ještě další dvě schůze na výměné programy, takže opravdu probíhá celá řada setkání. Vždy jsou za toho zapojeny na odborné úrovni členské státy. A pokud je právě o tu technickou úroveň, tak eh, Máme tady i praktické pokyny. Praktické pokyny, to je od eh, roku 2019 eh, nové, bude to používáno Eh, teď ještě je příliš brzo na to, abychom to již hodnotili. Eh, není to samozřejmě závazné, eh, ty to pokyny nebo ty průvodce a mohou být použity členskými státy. A my to můžeme dále monitorovat při přijímání opatření typu soft. Pak je tady také otázka rozšíření na západní Balkán Máme celou řadu projektů vytváření kapacit pro západní eh, Balkán, pro přijímání, pro otázku uprchlíků. Eh, právě ovšem tyto země nejsou vázány dublinským nařízením, takže je spíše otázka plánování, otázka přijímání, asilového postupu eh, a to už ještě již s výhledem na přistoupení do EU, takže to je z mé strany všechno. Děkuji. Děkuji. Teď dávám slovo paní Karen Metz za Save the Children. Děkuji. Děkuji za zájem, který <clears throat> projevujete o děti, se kterými my pracujeme každý den. Pokud jde o solidaritu, já si myslím, první věc je další harmonizace systému samozřejmě. Pokud ten systém má být harmonizován, tak je potřeba zajistit vysoké standardy ochrany a to velmi pomůže. In fond pro integra, azylový a migrační fond pro integraci, to je důležitý. Nicméně některé státy nechtějí posílit své azylové systémy. Je důležité, aby parlament byl zapojen do kontroly tohoto fondu a aby více spolupracovali lokální, regionální organizace, aby měli přístup k tomuto fondu, protože to jsou oni, kteří pracují v terénu a vědí nejlépe, co je potřeba. Takže toto je něco, co by se mělo vzít v úvahu. Já si doufám, že Dublin 4 bude dobrý eh, legislativní akt z hlediska ochrany dětí a a další příklad, o kterém jsem se už zmínila, je Dabským to, kdy vlastně Spojené království přemístovalo děti z Itálie a Řecka. To byla skutečně dobrá osvědčená praxe, takže to jsou dvě konkrétní opatření pro děti ale myslím si zapojení místních a regionálních úřadů, orgánů do mechanismu pro solidaritu je skutečně klíčová věc. <clears throat> takže oni chtějí přispívat některé země, takže dejme jim příležitost, aby také mohli přispívat, to je důležité. A co se týká té externí vnější dimenze, my také spolupracujeme s Tuniskem, s Bosnou Hercegovinou, se Srbskem Samozřejmě potřebujeme také zajistit, že tyto země jsou zajist, vybaveny, aby mohly řešit eh, problémy žadatelů o, azet, o azyl. Potřebujeme se ujistit, že tyto země jsou připraveny řešit tyto otázky, tuto problematiku. A ještě poslední připomínka o návratech. Eh, pracujeme v Afghánistánu. Například, <clears throat> já si myslím, někdy si musíme prostě uvědomovat, jaká je situace v terénu. Jsou tisíce lidí, kteří jsou posílani zpět z Iránu a z Pakistánu, teď do Afganistánu. Přitom ten konflikt intenzivňuje. Někdy se na to zapomíná. Ty třetí země mají velké problémy, které musí řešit a stanovit systém azylu pro tyto lidi, lidi z těchto zemí. Jedna věc, kterou bychom měli také vzít v úvahu. Potom svrch svrchovanost těchto zemí. To je samozřejmě poslední věc, na kterou jsem chtěla upozornit. Ano, děkuji. Teď profesor Majany. Děkuji. Já začnu <clears throat> připomínkou paní zpravodajky, že bychom možná měli lépe pochopit tu cestu, kterou ti lidé procházejí, aby to lépe fungovalo. Ano, jeden z problémů dublinského systému je samozřejmě, že je utvořen k tomu, aby pracoval na téměř automatickém základě, na masovém základě. Ten systém zde není zcela eh, nutně to není problém jednotek dublinských. Já vím, že oni pracují tvrdě, znám ty lidi, eh, že odvádějí dobrou práci, ale ten systém také stále eh, je zde ten problém, že ti lidé musí pracovat eh, rychle, eh, rychle nacházet řešení, stále narůstající toky a stále vyšší také náklady, které jsou spojeny někdy s, se zdlouhavými řízeními a tak dále. Potom další otázka, kterou položil pan Tobias. A zmínili se o tom i někteří jiní poslanci. A to například zda by přeskum, lepší prověření na vnější hranici nebylo užitečné, zda by to nepomohlo rozlišovat mezi uprchlíky a politickými imigranty, to vlastně je spíše otázkou asilového řízení, takže přesunout asilové řízení na hranici, já si myslím, že to by nutně nevyřešilo problém, že by se ten problém jen přesunul. Jsou zde určité výzvy, které by se nevyřešily. Jak vlastně to řešit například, aby se předcházelo té, tomu zadržování v těch táborech ve velmi špatných podmínkách. To není ani tak konceptuální, ale logistický problém jak <clears throat> zajistit a hlavně, kdo by také nesl ty náklady, kdo by platil ty náklady. Například ty země, které mají vnější hranice, by měly nést všechny ty náklady toho asilového řízení v Evropě. Proč? Není důvod, proč by tomu tak mělo mít. A měla by EU kryt tyto náklady? Protože zatím vším se skrývá spousta práce, kterou je potřeba udělat a konečně, co se stane s těmi, o kterých se zjistí, že potřebují eh, ochranu. Kdo bude rozhodovat o tom, kam půjdou? Oni si budou rozhodovat, nebo někdo rozhodne, kam tedy půjdou? Samo o sobě to nevyřeší problém. Vyvstává zde hodně otázek zda by to byl nebo nebyl schudný systém, ale určitě to není nějaké všeobjímající řešení. Kdy, když máme na mysli screening před azylovým řízením, já jsem pracoval ve Švýcarsku. Tam proběhlo mnoho reform azylové legislativy a oni se snaží také řešit tady ty screeningové procesy, procesy kontroly, ale v podstatě nakonec zjistil, že tím pouze ztrácejí hodně času a prodělávají hodně peněz. Je potřeba skutečně mít dobré asilové řízení, aby se řešily ty věci. Takže hmm, možná, že bychom si vytvořili jen další problém. Takže a potom další otázka. Povinná povinné přerozdělování a když se vám to nelíbí, jak zlepšíte solidaritu. Na to, to, na to se nedá odpovědět za minutu. Já vlastně jsem se tím zabýval poměrně do hloubky a mm, mohu poskytnout sekretariátu své písemné podklady a úvahy k tomuto. Eh, to by možná mohlo pomoci, ale jeden z dalších bodů je minimalizovat náklady a lhůty, které jsou nezbytné od, té, od toho okamžiku, kdy ten žadatel vstoupí na území a když to, ne, když to řízení je vyřízeno. <clears throat> takže vlastně ty žádosti se přeskoumávají tam, kde jsou tedy podany a potom se mohou se souhlasem těch žadatelů oni přesunout do země, kde je jejich rodina, kde je jejich rodina například, ale ten hlavní operativní bod musí to být se souhlasem té osoby. Jinak bych <clears throat> jinak by to vlastně eh, bylo velmi obtížně proveditelné. Samozřejmě to by vedlo k velmi nevyváženým nákladům a odpovědnosti, ale proto je zde evropský rozpočet, ne? Ale zatím jsou zde finanční převody, které jsou minimální a jsou daleko od toho, aby pokrývaly veškeré náklady tohoto procesu a toho řízení. Pokud znáte princip daňové ekvivalence, tak by to tak být nemělo. A nakonec Jedna z příčin toho tření je, že žadatelé se obávají, že jaksi zůstanou trčet na místě, v, na, na ne, do nekonečna v místě, kde nemají rodiny, nemohou se zapojovat do života a, a v čekání tím, až dostanou statut ochrany někdy později, tam, kde budou moci případně potom si najít práci. A v tom článku 78 je to naps- smlouvy o EU je toto napsáno, takže skutečně uplatňovat tento článek v terénu, to by určitě bylo velmi užitečné. A poslední bod, to, co říkala paní Ernst, o slučování rodin a o těch příslušných ustanovením, takže v rámci toho nového nařízení, co dělat, je celkem jasné. Když jsem poslouchal vás všechny, tak bychom měli rozšířit ta ustanovení v tom smyslu, aby byla platná nejen ve velmi výjimečných případech a aby bylo jasnější, jasnější to důkaz, dokazovací řízení a potenciál podle Dublinu 3 a podle mého názoru už je poměrně široký ke zlepšení situace. Omlouvám se, že si dělám takovou reklamu sám <laughs> sebe možná, ale já jsem zveřejnil u NHR studií o výkladu uplatňování ustanovení o slučování rodin a s velkým potěšením poskytnu tento dokument sekretariátu k dispozici a je hodně určitých výkladových doktrín, které vlastně brání plnému uplatňování těchto ustanovení o rodinách a, a v mnoha a neprovádějí se tyto ustanovení v mnoha případech. Děkuji, abych zase chtěl jen připomenout poslancům, kteří právě vstoupali, eh, do, přišli do místnosti, že odpoledne pokračujeme v 15 hodin. Máme zde strukturovaný dialog s komisařkou Jourovou, pak zde bude místo předseda komise Chinas, takže prosím, buďte tady v 15 hodin. Ještě máme schůzi koordinátoru. Takže poslední eh, připomínku na závěr dám paní zpravodajce, paní Keller, máte slovo jako opravdu na úplný závěr. Máte maximálně pět lim- minut. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat všem za vaši účast tak jak jednak poslancům, úředníkům, kteří připravili eh, tuto diskusi a samozřejmě řečníkům možná s malou výjimkou tady na tuto stranu, ale oni odešli, bych chtěla zdůraznit dobrého ducha. Všichni eh, jsou připraveni poskytnout veškeré své znalosti, své informace k plnění těch úkolů. Také eh, byla vyjádřena vůle, abychom lépe spolupracovali. Poděkovala bych vám za tuto pozitivní energii a vůli postoupit ku předu Toto nás všechny vede, jak mě, tak stínové zpravodaje. Možná umožním, dovolím si eh, zmínit několik možností řízení, ta zpráva, nadále spolupracovat častěji jako páka pro důvěru. O, o tom hovořilo hodně z vás. Pracovat a já v to hodně věřím co se týká dů, pracovat na těch hlavních důvodech, které vedou uprchlíky a přemýšlet na lepní, lepším uplatňování, slučování rodin, také profesionální migrace za prací, tedy například eh, rozdělovat ty uprchlíky na kvalifikované a nekvalifikované, možná řešit otázku lhůt a času, protože asi všichni možná si to nevykládáme stejně. Je samozřejmě potřeba čas aby pro analýzu situace a potom ten špatný čas, to je ztracený čas, to jsou ty ta kumulovaná spoždění, to jsou ty nedokonalosti v eh, předávání a v efektivnosti našich vztahů. Takže to byla jen eh, stručná připomínka a děkuji, pane předsedo, že jste umožnil zorganizovat toto dopoledne. Jsme jenom na začátku cesty a všichni nadále budeme s velkou energií pracovat, abychom lépe uplatňovali naše azylovo, naši azylovou politiku a plnili naše závazky na mezinárodní scéně. Pan předseda říká naopak, já děkuji vám. Vy jste zpravodajka a je zcela jasné, že to je ves, nesmírně důležitá a těžká práce a výbor eh, Libe je hrdý, že eh, může touto prací se zabývat. Opravdu jsme věnovali celé dopoledne tomuto konkrétnímu slyšení. A připomínám vám, že odpoledne, že schůze bude pokračovat. Okay. Now I'm announcing that we're resuming our work in this very... Takže budeme pracovat v této stejné místnosti. Děkuji.